Uh, dear colleagues, Vážení kolegové, byl bych rád, kdybychom mohli začít odpolední čas naší schůze. Um, so, it's a pleasure for me to welcome, uh, Jsem velmi rád, že tady mohu přivítat 29 uh, poslanců z národních uh, parlamentů společně se, se svými spolupracovníky. S tady máme 77 účastníků. kteří mají eh, zájem o letošní výměnu názoru v rámci evropského semestru. Je to klíčový okamžik tohoto cyklu, protože Rada v červenci přijala doporučení pro jednotlivé členské státy a teď, jak víte, členské státy nebo národní parlamenty členských států projednávají rozpočty na příští rok, které by měly zohledňovat tato doporučení. A to je klíčové pro každý členský stát, ale je to důležité také pro holistický přístup v rozhodování parlamentu. Protože, jak víme, to může mít dopad na další členské státy a potom jde vlastně o soubor těchto rozhodnutí v oblasti fiskální, ale i jiné politiky. což vede k tomu souhrnému výsledku eh, hospodářské politiky. Jednak v eurozóně, ale potažmo i v celé Evropské unii. A jak eh, víte, je Evropský parlament eh, se tímto velmi intenzivně zabývá, tím zpravodajem je pan Heckmark který právě dorazil. A ten se v tom velmi dobře vyzná. A smyslem této debaty je vyměna názorů předtím, než parlament formálně tuto zprávu schválí, tak abychom mohli komisi předat naše doporučení ještě předtím, než komise zveřejní dokument obsahující eh, základní body hospodářské politiky na příští rok. Takže teď jsme v té finalizaci cyklu 2017. a vlastně už eh, velmi brzy začneme s eh, přípravou toho následujícího cyklu. The annual growth survey and the next 2018 cycle. Eh, a víme, že ten cyklus bude v příštím roce pokračovat tak jako dosud. Ještě bych chtěl připomenout, že vzhledem k velkému počtu návštěvníků a také abychom mohli zapojit skutečně všechny zástupce, tak eh, bude umožněno vystoupit pouze jednomu zástupci všech parlamentů, ale pokud ještě zbyde čas po té, co všichni eh, zástupci se vystřídají, tak možná eh, zbyde řada i na ostatní. Předpokládám, že už jste viděli návrh této zprávy. K tomu je i dokument obsahující předložené pozměňovací návrhy. My teď jsme ve stádiu projednávání pozměňovacích návrhů a také by se měly vyjednat kompromisní pozměňovací návrhy, což je tady, ale určitě i jinde v parlamentech způsob, jak se zohlední různé názory a promítnou se do závěrečného textu takové zprávy. Chtěl bych tedy teď naši debatu zahájit. Jako první dám slovo panu Hokmarkovi, který bude svou zprávu prezentovat a potom dáme ze slovo zástupcům, tedy, pardon, stínovým zpravodajům a poté zástupcům jednotlivých parlamentů členských zemí. A samozřejmě dáme prioritu našim návštěvníkům, ale budu se snažit rozložit řečnickou dobu mezi co nejvíce účastníky. A jako první tedy má slovo Gunnar. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady všechny na půdě Evropského parlamentu. Chtěl bych eh, vypíchnout některé věci, které nám přijdou důležité s ohledem na stav eh, evropské ekonomiky. V určitém smyslu se to dělá velmi obtížně, protože z povahy věci na tom není zase až tak něco nového protože jsou to věci, o kterých se určitě diskutuje v každém členském státě. Ale dovolím si zhrnout to, co bylo nejdůležitější pro nás. Jako první asi potřeba konstatovat, že v Evropské unii dochází k hospodářskému obnovení, k Někde to přišlo dříve, někde později, ale je důležité konstatovat, že tedy hospodářská eh, obnova konečně dorazila, že tím eh, narůstá prostor pro fiskální opatření, ale to, ten hospodářský růst není až tak silný. Ale i tak můžeme hodě, hovořit o, eh, o růstu. Je to důsledku také velmi přísné, no velmi eh, nezvyklé měnové politiky, která vedla k podpoře investic a k podpoře poptávky. mnohem eh, větší míře, než by tomu bylo za normální měnové politiky. A teď bychom měli využít. Nastalo dobu proto, abychom prováděli strukturální reformy. Eh, některé z nich jsou zmiňovány v této zprávě s tím, že máme-li dospět ke konvergenci národních ekonomik, což je důležitý cíl, tak bychom také měli mít, no, provádět podobné strukturální reformy, které budou prorůstové. Podíváme-li se na situaci v jednotlivých členských státech, tak můžeme být svědky různých výkonností ekonomik, což se může ztratit v tom pohledu na tu souhrnou situaci. Je to trochu jako, jak se říká, mít eh, nohy eh, v mrazáku a hlavu v troubě. Celková teplota je možná, ta průměrná teplota je dobrá, ale určitě to není dobře ani pro nohy, ani pro hlavu. A máme-li diskutovat o těch souhrných číslech celé evropské ekonomiky, tak to neznamená, že bychom měli ignorovat ty rozdíly, které v Evropské unii panují. Protože ty jsou právě tím důvodem pro strukturální reformy. Ať už jsme odkudkoliv, nebo se nacházíme kdekoliv na politickém spektru, tak je evidentní, že některé čínské státy na tom jsou lépe než jiné, což samozřejmě můžete vždy vysvětlit různými faktory, nepolitickými faktory, ale kromě toho také existují rozdíly těch zemích, které na tom nejsou tak dobře, kde vždy existují nepolitické důvody, tak ty, které zase dělají dobře, tak tam velmi často ty důvody, proč dělají, na tom jsou dobře, jsou politické. Takže tam, kde ty státy na tom nejsou tak dobře, to v podstatě také vyplývá z nedostatku politických reform nebo strukturálních reform iniciovaných politiky. A tam, kde ty státy jsou na tom velmi dobře, tak to je souhrou určitě nějakých příznivých okolností, ale také je to tím, že byly prováděny a konsolidovány veřejné finance. A myslím, že v této diskuzi také zazní později, že samozřejmě na to můžete mít různý názor, na to, jak se postavit k reformě veřejných eh, financí a k strukturálním reformám, ale mám-li já to hodnotit, tak eh, máme-li být eh, silnou globální ekonomikou, která je schopná čelit výzvám globální ekonomiky, tak musíme mít lepší výkonnost v těch souhrných ukazatelích. A to je absolutně důležité. Když se podíváme kdekoliv na světě, tak se věci značně změnily. Věci, které se považovaly za nemožné ještě před deseti lety, už dnes nastaly. Já osobně jsem ze Švédska, Ve Švédsku máme telekomunikační společnost Ericsson, která asi deset let byla takovým světovým šampionem v, té, v tom svém sektoru a dnes to už tak není. Dnes už eh, se propadlo na nižší příčku, a protože máme třeba čínskou společnost Huawei, která byla mnohem eh, silnějším eh, konkurentem. Stejně tak eh, se to děje v automobilovém, farmaceutickém průmyslu. Na celém světě jsme svědky nových vnikajících konkurentů, což jenom zdůrazňuje to, že my musíme být konkurenceschopnější a že musíme se zaměřit na to, jak podpořit růst. A to musí být kompatibilní. Nicméně, máme-li zvýšit průměr tak eh, musíme to vyrovnat více tam, kde ta počáteční úroveň je nižší. No, ekonomického no, matematického hlediska musíme se zaměřit na to, jak ten nižší úroveň zvýšit na to, aby dosáhla na tu průměrnou hodnotu. A to je možná snažší, než když eh, se snažíme zvýšit úroveň z té průměrné na tu vysokou. Měli bychom se zaměřit na potenciální míru růstu, to říkám potenciální, ve výši asi 3 to by, to by měly být všechny členské státy schopny růst ročně o 3 HDP. A to, pokud se nám podaří tedy dosáhnout této konvergence směrem nahoru, že nikdo nebude pod průměrem, což se matematicky není možné, protože vždycky ten průměr obsahuje i ty, kteří jsou na tom hůř. Ale pokud se nám podaří zvýšit úroveň hospodářského růstu, tak se nám tím podaří zvýšit i tu průměrnou hodnotu. A to je důležité určitě pro všechny členské státy. Ale problém je také v tom, tím se budou zápasit i výkonnější ekonomiky, protože ty kolikrát mohou podlehnout dojmu, že jsou na tom dobře, ale i ty musí čelit stejným výzvám jako ostatní. Moje eh, země na tom byla vždy hospodářsky dobře, vyvíjela se v posledních 15 letech dobře, ale i tak musíme řešit výzvy, které sebou přinese budoucnost. To, o čem se teď určitě bude diskutovat, je to, že bychom se měli zaměřit na fiskální stabilitu. A v tom se naše názory určitě liší. Ale musíme také provádět strukturální reformy na evropské úrovni tedy na vnitřním trhu, zejména v řadě dalších oblastí. A stejně tak musíme provádět reformy našich národních ekonomik tak, aby postupovala, postupovala konvergence. A to nejenom ekonomické úrovně, ale životní úrovně. A bylo by dobře, abychom měli ten společný cíl míry hospodářského růstu, což by mělo posílit, zrychlit hospodářský růst a tím pádem bychom na to měli, mohli být lépe než naši globální konkurenti. A tím pádem bychom mohli být na předních pozicích. A to je ode mě všechno, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. To byl zástupce EPP. A teď dám slovo zástupci sociálních demokratů, Silva Pereira. Pan Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také přivítat eh, všechny kolegy, kteří dnes eh, sem přijeli z národních parlamentů. Jste tady velmi srdečně vítáni. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi, panu Hokmarkovi. Máme někdy rozdílné názory na podobu hospodářské politiky v eurozóně. Ekonomika eurozóny teď konečně vykazuje známky hospodářského oživení, to velmi vítáme. Nicméně je také pravda, že toto oživení, ale to oživení je pořád relativně slabé a podléhá celé řadě rizik, zejména politických rizika. Je to také oživení které je velmi nerovnoměrně rozloženo. To také vede k rozdílné situaci v různých částech eurozóny. Ty rozdíly se také prohlubují postupem času. Takže spíše než abychom tady teď říkali, jak je všechno velmi růžové, tak bychom spíše měli poukázat na politickou reakci v hospodářských a fiskálních politikách. tak abychom mohli eh, více klást důraz na tu konvergenci národních ekonomik. Nejde tady často jenom o hospodářské problémy, ale o politické problémy, které budou vytvářet nebo utvářet budoucnost evropského projektu. Pořád máme v Evropské unii nedostatek investic, jak veřejných, tak i soukromých. A to rozhodnutí o přijení Junkrova plánu rozhodně nevyřešilo všechny problémy, které v této oblasti přetrvávají. bylo by také dobře, aby se podařilo, <clears throat> bylo by dobře, kdyby se podařilo zajistit eh, rovnoměrné geografické rozložení míry investic. V každém případě budeme pořád potřebovat měnovou politiku, která bude prorůstová, zejména v eurozóně. A dále budeme potřebovat eh, fiskální politiku, která bude prorůstová, která využije flexibilitu v rámci eh, stávajících pravidel na podporu růstu ekonomiky a ne na to, aby tu ekonomiku přidusilo. Velmi dobře víme, že v roce 2017 komise zveřejnila sdělení o hm, fiskální politice v tomto roce, kde bylo uvedeno, že bychom měli mít eh, mírně expanzivní fiskální politiku a v těch zemích, kde mají větší rozpočtové možnosti, by měli expandovat více, aby zvýšili tu agregátní poptávku. Nicméně to se neděje ta fiskální politika, kterou máme v tomto okamžiku, je při nejlepším fiskálně neutrální. Takže bychom mohli hovořit eh, velmi dlouze o různých ambicích ohledně konvergence. Můžeme přijmout x verzí eh, Junckerova plánu, můžeme přijímat různé strukturální reformy, i když je ta diskuze o tom, co vlastně strukturální reformy jsou, by mohla být velmi dlouhá, ale já si myslím, že bychom spíše měli mluvit o fiskální politice a o tom, jestli ta současná fiskální politika je dostatečně silná pro to, aby podpořila vytváření pracovních míst. To je hlavní eh, postoj nebo hlavní bod eh, postoje sociálních demokratů tady v parlamentu. A já doufám, že na závěr projednání této zprávy se nám podaří prosadit náš hlas, hlas ostatních institucí, které volají po fiskální politice, která by byla přinejmenším mírně expanzivní. Nemyslím si, že je to až příliš přehnané očekávání. Děkuji vám. A teď dávám slovo Kirinovi a O'Donnellovi. dolní komory Irského parlamentu. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já tu zprávu velice vítám. Pokud jde o ta doporučení eh, pro jednotlivé země pro Irsko, eh, tak eh, řada z doporučení byla naplněna Náš ministr financí eh, nedávno oznámil eh, příslušný eh, rozpočet. Pokud je o tak konkrétní doporučení, tak ten fond pro deštivé dny mm, dnes obsahuje 1,5 miliardy a každý rok se do něj má přidávat zase 1,5 miliardy. Pokud jde o nezaměstnanost, tak 19 z posledních 19 čtvrtletí nám jde dolů. Jsme eh, na téměř plné eh, zaměstnanosti. Eh, z 15% nezaměstnanosti jsme se k tomu dostali, od roce 2008 jsme se dostali na tuto úroveň, takže to je opravdu skvělý výsledek. Pokud je o ty investice, tak když přišla finanční krize, tak jsme opravdu museli, neměli jsme na vybranou, museli jsme snížit úroveň výdajů. A my teď očekáváme do roku 2021 zdvojnásobení e, investičních výdajů v rozpočtu. Bude to ze 3,7 v roce 2015 na 8 miliard v roce 2021. V rozpočtu na příští rok to bude navýšení o 17 na 4,5 miliardy což velice eh, je třeba přivítat. Eh, my jsme si velice jistí tou ekonomikou, dáme eh, většinu peněz do investic, konkrétně do bydlení, které bylo zmíněno ve vaší zprávě. Tak dvě věci, pokud je o sociální bydlení a řekněme bydlení v soukromém sektoru. V tom stávajícím roce jsme tam dali 1,83 miliardy do sociálního bydlení a to eh, vytvoří 3 nebo 4 tisíce nové dom, do, nových domovů. Vytváříme konkrétní eh, státní fond, který poskytne eh, přístup k financování. Do toho půjde 750 milionů, tak aby to podpořilo komerční výstavbu a bydlení. Čili to má vyřešit eh, situaci v oblasti bydlení. A potom poslední věc, pokud jde o nedobytné úvěry v bankách. To se právě teď řeší. A, a řešíme a, eh, nějaký systém, kdyby eh, lidé, kteří chtějí zůstat v tom domě, mohli eh, si překlopit hypotéku na nájem. A teď se o tom jedná. Takže eh, jsme na cestě k půlprocentnímu strukturálnímu deficitu v roce 2018. To je potvrzené v tom rozpočtu oznámeném ministrem financí a poměrně zanedlouho bychom se měli dostat k vyrovnanému rozpočtu a k přebytku naše celková zadluženost se dostává pod kontrolou a jak asi víte, náš růst je velice eh, silný, ale udržitelný. V roce 2017 čekáme 4,3%, 2018 3,5%. To je velmi dobré, ale eh, pořád udržitelné. A myslím si, eh, že tím jsme Eh, odpověděli na většinu těch eh, doporučení eh, v mm, konkrétní doporučení pro Jersko. Pro nás je velký problém Brexit a já doufám, že ta debata bude pokračovat s úspěchem, že jsme malá otevřená ekonomika a, a, a a samozřejmě hodně vyvážíme do Británie, takže ten úspěch je pro nás kriticky důležitý. Mnohokrát děkuji. Teď ono je z kola z kyperské poslanecké sněmovny. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, tak eh, Kypr eh, úspěšně uzavřel eh, svůj program finančního přizpůsobení. Eh, v jeho rámci proběhla řada reform, jako například lepší využití lidských zdrojů v státní službě, reforma školství a řada dalších reform. Teď už vidíme vlastně důsledky těch reform v praxi. Vyrovnali jsme, máme vyrovnaný rozpočet už druhým, třetím rokem a v roce 2017 pravděpodobně dosáhneme více než procentního přebytku. Nehovořím o primárním přebytku, ale řádném rozpočtovém přebytku. Náš primární přebytek je ještě vyšší. A také máme poměrně vysokou úroveň hospodářského růstu, 2,8% minulý rok a letos ta předpověď je 3,5%. Takže bych také e, řekl, že tento trend očekáváme i v roce 2018. Řekl jsem, že jsme měli vyrovnaný rozpočet a myslím si, že letos eh, znovu vyrovnáme ten rozpočet a budeme mít eh, tedy eh, přebytek. To je na základě konzervativních prognóz. Pokud jde o ta doporučení, tak my souhlasíme do značné míry. Řadu z nich už jsme eh, uplatnili v praxi. Eh, přebudovali jsme eh, zdravotnictví, budeme mít všeobecnou zdravotní péči pro všechny obyvatele a to je jedno konkrétní doporučení Evropské komise. Pokud je o další reformy, tak jistě chápete, že Mm, je nepodporuje eh, politická ani eh, společenská většina, například eh, privatizace veřejných síťových odvětví. Asi se řada z vás na tom shodne, ale my nejsme schopni proto získat většinu. Snažíme se vytvořit určitý konsenzus, dosáhnout kompromisu a podle ratingových agentur a jejich odhadů v nadcházejících třech letech bude mít Kypr vysoké přebytky eh, společně s eh, eh, vysokým hospodářským růstem. Ale je tady celá ta otázka, jestli budeme upřednostňovat růst nebo politiku úspor. Možná, že to není dilema. Možná, že díky reformám a vyrovnanému rozpočtu se nám podaří eh, dosáhnout eh, řádné eh, úrovně růstu a zároveň provádět reformy. Nicméně musíte chápat, že Evropská unie nemůže být organizací, která nutí reformy členským státům. Evropská unie si sama musí zamést před vlastním Prahem. Musí provést reformy v rámci svých institucí. Jsou tady eh, nevýhody, ale také zásadní, eh, tedy zásadní výhody, ale zásadní nevýhody. V eurozóně nemáme nezávislou monetární politiku. Eurozóna zdaleka není eh, dokonalá. Je to nedokonalá měnová zóna. Takže na to se také musíme zaměřit. U ratingové agentury a trhy dobře vědí, že pokud nastane krize, členské státy nebudou eh, schopné dělat svoji vlastní měnovou politiku. A to se odráží eh, na, na úvěrových sazbách na trhu. Když jsme vytvořili eh, eurozónu, tak se tyto sazby zbližovaly. Teď máme obrovské rozpětí. A teď to říkám jako evropský občan. Doufám, že evropský projekt uspěje že se evropský sen naplní, že budeme silná Evropská unie, eh, která bude mít vliv na světovém eh, fórum, na světové dění. Nicméně, eh, pokud to chceme dosáhnout, tak musíme opravdu se znovu zamyslet nad samými základy eurozóny. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Vali, který je také stínovým zpravodajem za frakci FDD. Děkuji, Roberto. Já už tady nějaké tři roky pracuji na problematice evropského semestru a souvisejících věcech a, a tuto zprávu jsem přeskoumal a, eh, a eh, velmi podrobně a musím říct, že tady a, eh, v, mm, se potýkáme s různými vizemi. Na konci předřečníková proslou jste zaznamenali, že i Evropská unie by měla provést důležité reformy, reformy eurozóny a je třeba se do nich pustit teď. Protože máme mimořádná opatření měnové politiky, možná, že za ně vděčíme nějaké malé části stávajícího růstu, ale my musíme prostě teď zavádět velice nepopulární reformy. V té zprávě pana Hekmarka eh, mi chybí eh, jasné konstatování toho, co je třeba udělat. Nikde se tam nemluví o nerovnováze v eurozóně. Hovoří se o přebytcích některých zemí v rámci toho postupu o vyrovnání makroekonomických nerovnovách, ale není tady ani náznak řešení eh, Německo a Nizozemsko eh, porušují pravidlo, pokud jde o eh, přebytek eh, na běžném účtu platební bilance. A to vytváří nestabilitu v té eurozóně. Musíme se začít zabývat vážně otázkami transferu od těch, z těchto centrálních oblastí na periferie. Pan Čojble přišel s návrhy na nějaký Evropský měnový fond, eh, který by měl dostat eh, extra a pravomoci, ale já si myslím, že by to bylo eh, nedemokratické a neefektivní. Myslím, že my musíme ukázat na návrhy, které se začínají tady vytvářet na evropské úrovni, na úrovni vlád v euroskupině. Musíme přijít pro ty kolem stolu tady s tím, že prostě nechceme ušit teutonské recepty, eh, eh, nechceme eh, pokračování politiky úspor, musíme se spíš intelektuálně poctivě na to podívat, na to, jak bychom mohli zlepšit svoji hospodářskou politiku. Já nic v té zprávě nevidím a neviděl jsem nic do posud takového. A velice rád zde vyslechnu kolegy ze členských států ohledně toho, e, jestli vidí, jak bychom mohli jednat třeba tady v Evropském parlamentu e, vzhledem k e, tomu, k té záplavě nereálných a nedemokratických návrhů. Nevím, jestli se to ještě někdo jiný myslí, kromě kolegy předřečníka. Ano, naléhavé reformy jsou důležité, ale Teď vidíme tady eh, příliš velkou eh, devalvaci. Musíme eh, být intelektuálně poctiví, musíme poukazovat na skutečné rovnováhy v eurozóně a musíme se pokoušet omezovat, tedy uvolňovat ta omezení na veřejné poptávce. Jakmile kvantitativní uvolňování eh, povolí, tak budeme ve vážné situaci. Musíme se postarat o to, aby se ta krize nevrátila. A potřebujeme na to ty správné instrumenty. Děkuji. Eh, zůstaneme v Itálii a dalším řečníkem je Paolo Guerrieri z italského senátu. Děkuji vám. Já souhlasím s uh, panem zpravodajem, že uh, hospodářské oživení to je eh, velice pozitivní novinka v eurozóně a souhlasím s tím, že toto oživení je stále velice slabé a křehké, zejména a pokud je úroveň růstu. Když to srovnáte s minulostí, tak to pořád není příliš velkým ujištěním. Můžem, mo, mo, mohli bychom tohle vlastně říci u každého uživení, ale hm, teď před sebou nemáme eh, žádnou takovou cestu, takový mechanismus, eh, který by zajistil eh, takový trvalý expanzní stimul. My pořád víme, že ty investice eh, na úrovni eh, eurozóny jsou velmi eh, slabé a produktivita je skromná. Čili tohle jsou takové středně a dlouhodobé trendy dva, které nám nedávají spát, pokud jde o to, tu, tu úroveň oživení. A potom je tady také eh, nedostatečná konvergence mezi jednotlivými zeměmi, jak říká pan zpravodaj. Čili eh, otázkou je, jak zlepšit strukturální reformy na národní úrovni, v případě Itálie, těch konkrétních eh, doporučeních. Je seznam věcí, které bychom měli udělat. Spoustu z nich jsme udělali. U řadě věcí jsme pokročili ale eh, ještě někde budeme muset eh, pokročit. Nicméně tady si myslím, že bychom měli zdůrazňovat mnohem více eh, strukturální reformy na evropské úrovni. Pokud si přečtete doporučení pro eurozónu v roce 2016, tak uvidíte tatáž doporučení pro rok 2017. A to bohužel není nic eh, nového. No a tohle znamená, eh, že potřebujeme přístup, který eh, nejen bude cílen na národní úrovni, ale určitým způsobem bude definovat i, eh, co je třeba v eurozóně a na úrovni evropské, celé, celé Evropy. A, a evropský, teda finanční situace Evropy, to je hodně abstraktní věc pořád. Ta finanční pozice by, byly eh, přijaty určité návrhy, nebo eh, předloženy určité návrhy, ale byly odmítnuty minulý rok. Se musíme tady mnohem více snažit. Protože tohle je takový eh, doplňkový instrument pro udržení eh, úrovně růstu. A za druhé jsou tady investice na úrovni eh, eurozóny a, Evrops- a celé Evropy. Máme tady pozitivní zkušenosti s Junckerovým plánem, ale to je taková laboratoř toho, že to je dobré, a ukazuje, že to je dobré v malém rozsahu, ale my, my bychom to spíš teď měli tedy eh, udělat ve velkém rozsahu. Čili já bych do té zprávy eh, mnohem více eh, se snažil se zamyslet nad tím, jak zrychlit realizaci těch doporučení, tak abychom si nepřečetli v roce 2018 ty věci, které si tady čteme za poslední dva, tři roky pořád dokola. Takže tohle navrhuji, i když eh, souhlasím s tím, že tedy to oživení je pozitivní, ale měli bychom to udělat mnohem více, abychom eh, zvýšili eh, hladinu růstu v, euro, v evropském hospodářském prostoru. Děkuji. Teď Gerasimos Baluras z helenského parlamentu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl velice pečlivě první dva řečníky. První z nich se zmínil o slabé obnově hospodářské, ale přece jen obnově. Já musím říci, že dokonce i eh, na tu velice křekou obnovu jsme čekali přece jen dlouhou. Porovnejme se s USA. Eh, krize u nás i v USA nastala zhruba ve stejnou dobu a USA se už s ní dostali před dvěmi, třemi lety a v Evropě stále máme tolik otázníků a tolik konvulzí, že zdaleka to není u konce. A pak socialisté a demokraté a pan Pereira zde popisují vývoj situace v EU a v eurozóně v tom smyslu, že to povede k určitým politickým negativním dopadům. A já bych to potvrdil musíme počítat s určitým politickým bumerangem, ale to neznamená, že bychom neměli konat. Ono už jsme toho svědky v některých členských státech. Vypadá to tak, že máme určitá stanoviska politická, která se objevují a která jsou na štíru s demokracií, ale k meritu věci. Já bych rád, aby zde vznikl, eh, vzniklo mm, dobré, kvalitní propojení politických a hospodářských otázek. Například pakt stability a růstu, ten v minulosti snad eh, měl co nabídnout, ale nyní už se stal spíše oprátkou eh, pro Evropskou unii a přihrává mm, tvrdé pravici, extrémní pravici které se v některých zemích velice daří. Je třeba tedy nahradit pakt stability a růstu růstovým paktem pro eh, pracovní sílu pro zaměstnance. Podívejte se na statut Evropské eh, investiční banky. Tam se vůbec nezmiňují eh, zaměstnanci, pracovníci na pracovním trhu, pracovní síla, měnová stabilita, zásady fungování trhu, finančních a tak dále. No a k čemu to vede? Nerovnost, velice silné regionální rozdíly a dokonce i v rámci tétéž země, vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mládeží, a to nehovořím pouze o Řecku, kde máme přes 16% nezaměstnanost právě mezi mladými lidmi. A pak ještě mohu jmenovat Španělskou Itálii, ale dokonce i Skandinávii, kde máme rekordně vysokou nezaměstnanost mládeže. Nemělo by nám to snad eh, dělat starosti? Pak ještě máme tu slabou míru růstu protože ta Evropa opravdu není vyrovnaná. Některé velké země se rozhodně zdá, se domnívají, že si mohou vybírat, co se jim líbí. Já se ale myslím, že když se hovoří o reformách, tak to slovo reforma mývá úplně jiný význam podle toho, kde jsme a musíme mu dát společný význam. Záleží, co chceme reformovat. Pokud budeme pouze po reformách volat, tak to může být jak zavádějící, tak se z toho může stát vyprázdněný slogan. A ono mimochodem už to bylo i častokrát vůči určitým složkám populace zneužito toho konceptu reform. Já se domnívám, moje strana se domnívá, že na to můžeme jít odlišně. Náš evropský sen vypadá jinak. Přejeme si, aby se lidem žilo lépe, aby se mohli zbavit jiha, úspor a nezaměstnanosti, aby mohli jít směrem k lepší budoucnosti. Bohužel se zdá, že v současné době to není módní koncept. Potřebujeme řádné investice, demokratizaci a transparentní přístup. Na všech komunitárních úrovních nemůžeme mít euroskupinu, která si rozhoduje sama uvnitř vlastních kruhů a přitom jde o lidské životy, o lidskou existenci a přitom žádný oficiální status nemá. A její rozhodnutí mají dopad na tisíce a miliony evropských občanů. Je třeba se zabývat i otázkou evropského rozpočtu. Přispívá rozpočet, který máme eh, ke konvergenci o, korven, o konvergenci hovoříme už vlastně od zakladatelských smluv Evropské unie. Pak máme Bílou knihu, zprávu pěti předsedů a i tam sice se objevuje plno nápadů, lepších i horších, ale žádné konkrétní náměty, jak na to, aby se Evropská unie stála demokratičtější, tam nejsou. Tedy potřebujeme spravedlivý hospodářský růst, posílit růstové prostředí, posílit legislativu, rozhodněji zakročit, kdykoliv se objevuje praní špinavých peněz a podvody, daňové podvody, něco se děje, ale na úrovni členských států. Nikoliv pak musíme rovněž chránit naše zaměstnance, poskytnout jim minimální mzdu a um, i správné e, kolektivní smlouvy. E, flexibilita není vždy ku prospěchu všech. Chceme, aby to bylo jinak. E, děkuji, říká předseda. Prosím, abyste dodržovali tři minuty, co by řečnickou dobu. Gabriela Kretu, rumunský senát. Děkuji. Milí kolegové, já bych ráda zdůraznila takové citlivé politické záležitosti. Zpráva sama o sobě se zdá, naznačuje, že existuje skupina států eurozóny a státy, které jsou mimo euro, že to jsou v podstatě úplně separátní dva celky v rámci EU a že tam mezi nimi jsou jasné hranice. Podle mého názoru se jedná o ten nesprávný přístup, pokud chceme vyřešit skutečné komunitární problémy. Eh, pár argumentů ve prospěch této teze. Máme přece jednotný trh, máme čtyři svobody, na které jsme právem hrdí žádný z eh, členských států, které nepřijali euro, kromě Dánska, nemá eh, nějakou derogaci, nemá výjimku, ani tam neexistuje navěky přijatá téze, že by někdy euro v této zemi nemělo nastat. A transakční míra je vysoká, 50 až 60 v téměř každé zemi. Obchod se odehrává hlavně v rámci jednotného trhu, přes 70 Nadnárodní korporace, zejména evropské obchodní společnosti, hranice neznají. Obchodní aktivity se odehrávají jak v státech eurozóny, tak i ve evropských státech mimo eurozónu. A my se přece snažíme dospět k hospodářské i e, měnové koordinaci. A fiskální autonomie má své meze. Národní banky však nemají dostatek nástrojů, aby mohly sehrávat tu úlohu v národní hospodářské politice, kterou si zaslouží. Vlády členských států mají omezený. No samozřejmě, to chápeme. Máme určité limity týkající se rozpočtových schodků, pak máme ta doporučení pro členské státy a tak dále. Hovoříme-li tedy jakoby separátně o eurozóně a o státech mimo eurozónu podminovává naši solidaritu. Ono to má i takový nádech populistický a euroskeptici toho využívají, zneužívají na náš úkor. Zároveň se v takovémto přístupu zastírají tímto přístupem dva hlavní problémy. Institucionální záležitost, tedy jak vyřešit společnou měnu euro samo o sobě, jinými slovy přetavit společnou měnu tak, jak vypadá v současnosti na obecnou společnou měnu a pak další, ještě základnější problém, což je nerovnost. Náš návrh spočívá v tom, že musíme apelovat na Evropskou komisi, aby hloubkově proanalýzovala eh, fiskální smlouvu. Po pěti letech od jejího spuštění je takovýto přeskum nadmíru nutný. A druhá myšlenka. Všem z nás by prospělo, kdybychom se povinně museli zamyslet nad celá zásadní změnou, kterou navodil Junckerův plán. Jinými slovy, nahradit eh, přímé veřejné investice investicemi, kde budou sehrávat velkou úlohu soukromí investoři, budou však podpořeni a stimulováni státními orgány. I státem, co by investorem. Děkuji. Děkuji velice. A dalším řečníkem je Stefan Toskany z německého Bundesrátu. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost kterou dostali národní parlamenty. K tomu, aby se vyjádřili, já bych výslovně chtěl uvítat ten návrh zprávy a chci poblahopřát zpravodaji za způsob, jakým přistupuje k té problematice. Za prvé mi připadá, že na to jde velice upřímně. To mi připomíná rok 2000 a ty veliké cíle, které si postavila před oči EU a tady jasně zpravodaj říká, nedosáhli jsme jich, selhali jsme. A pak poukazuje na to, že nám scházejí strukturální reformy a že to byl ten hlavní důvod, proč se nedosáhlo toho, eh, čeho, co jsme si přáli. A já výslovně chci zdůraznit, že souhlasíme, že jde o ty strukturální reformy. Zde máme jirské a kyperské kolegy, kteří nám vylíčili, jakých obrovských pokroků dosáhli právě díky strukturálním reformám. Jiní se tážou, jak můžeme lépe vyrovnávat nerovnost. A já na to nahlížím tak, a je to i v té zprávě, dá se to vyřešit tak, že tu nerovnost vyřešíme tak, že si srovnáme eh, podmínky hospodářské soutěže, ale na to sami nestačíme. Musíme mít jak demokratický přístup, ale i legitimitu v tom, že k tomu přesvědčíme většinovou složku společnosti že naši občané budou přesvědčeni, že tak toto funguje a to my v Německu víme až příliš dobře, že to není snadné. A i zpráva výslovně poukazuje na to, že Německo před necelými 20 lety byla tím nemocným mužem Evropy. A bylo i Německo takto nahlíženo, že právě z důvodu uh, zaostávajících strukturálních reform se Německu vedlo tehdy velice špatně a proto se zdá, že strukturální reformy jsou klíčem k řešení a to, že na to poukazuje právě pan zpravodaj, mi připadá, že je velice pozitivní, pozoruhodné, jak to hm, dokázal vystihnout a že to musíme podpořit. A ještě slovíčko k tomu, co už zde zaznělo. Jak jakou demokratickou legitimitu má euro. Tady se musíme, si musíme vzájemně připomínat, že ministři financí euroskupiny mají samozřejmě demokratickou legitimitu, eh, kterou jim dávají národní parlamenty i většinově mm, zvolení členové vlády. Takže to, že tam v eurozóně a skupině eurozóny schází demokratická le- mm, legitimita, to mi připadá nepřesvědčivé. Ona pramení z toho členského státu, který je tam vyslal. Já jsem zde za druhou eh, komoru německého parlamentu a my, jak na federativní úrovni, tak i u jednotlivých spolkových států máme takzvanou uh, dluhovou brzdu, kde se už nebude možné zadlužovat dále za rok 2020, což by mělo vést k novým eh, podmínkám, k novému manevrovacímu prostoru pro nové investice. My už jsme potom volali a dodrželi jsme i tu brzdu dluhovou v roce 2014, což nám umožnilo masivně zvýšit investice, protože i to patřilo k té strukturální reformě, kde jsme najednou měli větší pole, na němž se mohlo konat. A nyní Perváš Beres, koordinátorka za skupinu SAD z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, předsedo, vážení kolegové z národních parlamentů. Je to vždycky velmi důležitá výměna názorů, když diskutujeme o evropském semestru, zejména v druhé polovině roku, kdy vlastně hodnotíme, jak na tom jsme v tom eh, cyklu a s dosahováním jeho cílu. myslím, že dnes eh, také musíme brát ohled na tu aktuální politickou situaci. Loni jsme hovořili o aggregate fiscal stance, a to tehdy jak na radě, tak i tady eh, v parlamentu a ve členských státech vedlo k zásadní debatě. A máme-li být konzistentní, <clears throat> s našimi názory, tak je potřeba, eh, a už jsme to také udělali, eh, přijmout investiční plán a vybavit ho dostatečnými prostředky. a promítnout to do navýšení rozpočtu. A to jsou, myslím, podle mě věci, kde bychom měli vystupovat společně s národními parlamenty. A potom je tady ještě jedna věc, na kterou jsem chtěla upozornit a kolegyně Kretu o tom také teď hovořila. Je to ten risk eh, rozdělení na eurozónu a na zbytek Evropské unie. Je to téma, které nás eh, zdánlivě rozděluje, ale já si myslím, že to je eh, zbytečné, protože už předseda komise Juncker ve svém projevu o stavu unie hovořil o tom, že by mohl vzniknout jakýsi fond pro ty státy, které se chystají vstoupit do eurozóny, což by mohlo se zdát jako dostatečné, ale pokud takový fond eh, vznikne, tak potom budou muset ty státy přijít s jasným závazkem, do kdy budou chtít do eurozóny vstoupit. Protože eh, v těch, u těchto fondů by mělo jít hlavně o dosažení konvergence mezi jedněmi a druhými. A také si musíme uvědomit, že cílem vstupu do, eurozón, do eurozóny eh, by měl být politický cíl, a to jak pro eurozónu, tak i pro ty státy mimo eurozónu. A mělo by nás to vést k jakému si odhodlání to prosadit, spíše než to popírat nebo přistupovat k tomu naprosto lhostejně, protože to opravdu není stejná věc být v eurozóně nebo nebýt v eurozóně, nebo nemůžeme k tomu být úplně lhostejní a nemůžeme předstírat, že jako kdyby všichni v té eurozóně už dávno byli a ignorovat to, že tomu tak není. Víme, že Jde o ekonomickou transformaci, to se rozhodně nestahuje jenom na skupinu členských států, se stahuje na všechny. Ale pokud vlády členských států eh, se rozhodnou do té eh, zóny vstoupit, tak by měly mít přístup eh, k této podpoře. A co se týče toho balíčku, který předložila Evropská komise, kde jde o znovu vyvážení těch kompetencí, tak to je z našeho pohledu naprosto zásadní věc a nám jde hlavně o to, jak eh, vykonávat eh, demokratickou kontrolu nad řízením eurozóny, ale pan předseda už mi upozornil, že na to nemám eh, čas, abych do toho zacházel do větších detailů a doufám, že se k tomu ještě někdo z nás dostane během té debaty. Dobrá, myslím si, že stojí za to pokračovat v dialogu s poslanci národních parlamentů a příležitosti k tomu smí li Připomenout bude i konference v Talinu, kde se bude konat diskuse i k tomuto tématu. A nyní pan Paulo Terreira z Portugalska, z portugalské sněmovny. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Děkuji. Nejdříve se vyjádřím k té zprávě a pak k Portugalsku. Já musím říci, že nejsem až tak nadšen. Všichni samozřejmě souhlasíme s tím, že pokud se to povede, tak ten průměrný 3% růst je veliká pomoc a problémy se tím vyřeší. Růst, zaměstnanost, veřejné finance a tak podobně. Takže růst samotný, když už nastane problémem, není, ale spíš jak nastavit pobídky, aby opravdu nastal. Už v roce 2000 Evropská rada konstatovala, že EU by měla být nejkonkurenceschopnější dynamickou um, organizací světově. A je dobře, že tady citujeme takovéto ambice uvědomíme si, že nestačí být žádostivý, je třeba se pustit do detailu. A tady je otázka, jak budeme korigovat makroekonomickou nerovnováhu eh, v eurozóně. Nestačí mít to MIP, ten postup. Je třeba i korigovat země jako například Německo, Nizozemsko, které mají přehnaný přebytek a i opačně. Jakým způsobem můžeme zavést umírněnější expanzivní fiskální přístup, to už bylo tady kolegou zmíněno. Ono ke všemu jsou určité důvody a doufám, že mi dáte prostor vysvětlit, proč fiskální postoj či fiskální nastavení Evropy není expanzivní v tom smyslu, Ehm, jak ho používají ekonomové. Jakým způsobem můžeme podpořit eh, zaměstnanost a zejména poskytnout lepší vyhlídky mládeži. Musíme mít nástroje a politiky, nikoli pouze cíle. Nyní Portugalsko. Portugalsko poslední roky se může pochlubit eh, pozitivními výsledky. Máme eh, minimálně 40, posledních 45 eh, let a nyní ani ne 9% inflaci. Rovněž míra zadluženosti k HDP 127%, ale samozřejmě, že jsme i zranitelní a máme i makroekonomické hm, nadprůměrné eh, charakteristiky z, ohle, z pohledu nerovnováhy, ale zda nám Evropská unie pomáhá, to je otázka. Střednědobé cíle. To má každá země v současné době plus půl procenta z pohledu strukturální rovnováhy, což znamená, že EU nám říká, v roce 2021 musíte mít přebytek 4,9%, ten primární přebytek. Tedy dobý cíl je nastaven pro několik zemí v tom smyslu, že se v podstatě navrhuje, aby se vedla eh, fiskální politika, která ale hospodářství té země neprospívá. Expanzivnější fiskální politika by v konečném dopadu vedla k lepšímu stavu hospodářství a eh, k, lepšímu, eh, k lepší míře HDP k zadluženosti. Tím skončím. Ano, děkuji. Elisabeth Perpolcen z Dánské sněmovny. A micro, micro, please. Thank you. Tak for invitationen og tak for rapporten og til øh, rapportøren. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji také za přeložení této zprávy zpravodajovi panu Hekmarkovi, který má samozřejmě pravdu, když hovoří o té hlavě v mrazáku a nohách eh, v troubě ale já bych se chtěla zmínit také o některých eh, věcech, které máme všichni v Evropě společné, které by nás měly zajímat, ať už tady v parlamentu nebo v národních parlamentech. A určitě to není věc, která se odehrává jenom u nás v Dánsku. Naše hospodářská politika by totiž měla být eh, udržitelná dlouhodobě. Myslím, že to úplně Eh, zatím nepadlo v této diskuzi a stejně tak bychom měli se připravit na výzvy, které nás v budoucnosti čekají. A potom eh, je potřeba se postarat o to, aby jak Evropský parlament, tak komise i členské státy, no vlády členských států byly připraveny společně reagovat na tyto výzvy. Hodně se tady mluví o růstu poptávky a my to vidíme v naší zemi, že tomu skutečně tak je a podle nás za to můžou některé reformy, které u nás byly zavedeny a které ale současně s tím vedly k prohloubení některých těch nerovnovách, které v Evropě máme. A těch nerovnovách je celá řada. A proto bychom měli více eh, využívat zdrojů, proto abychom vytvořili různé kreativní finanční nástroje, které by mohly cíleně se zaměřovat právě na ty problémy, které e, vznikají. A mohly by to kolikrát být velmi inovativní finanční nástroje na finančním trhu. se sice těch peněz točí hodně, až 90% těch transakcí, ale nemá žádný vliv na reálnou ekonomiku a malé středně velké podniky se pořád potýkají uh, se stíženým přístupem ke kapitálu. Víme, že v Evropě máme řadu států, které mají výrazné zadlužení, na rozdíl o některých. A všechny státy by měly usilovat o udržitelný hospodářský růst, aby mohly postupně odbourávat Eh, tuto míru zadlužení a přitom to nemělo dopad na hospodářský růst. A dále je také potřeba eh, říci, že ten princip rovnosti tady zatím také nebyl zmiňován a to si myslím, že je trošku nedostatek této debaty. Každopádně děkujeme za možnost se této debaty účastnit. Děkuji Kostas Mavridis za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Přibližně před týdnem ve Štrasburku na plenárním zasedání se mluvilo o takzvaném fiskálním kompaktu a samozřejmě v té souvislosti se mluvilo o rozpočtech členských států. A já bych chtěl říct, že jsme tam eh, mohli slyšet několik velmi zajímavých myšlenek. S tím, že máme-li mluvit o fiskálním kompaktu, což je eh, o dopadu na reálné ekonomiky, tak bychom se k tomu měli eh, vrátit. Měli bychom si uvědomit, jaké změny musíme udělat, aby došlo ke skutečné konvergenci. Pojďme se podívat na to, co se od roku 2013 eh, odehrál. Myslím, že ty výsledky jsou velkým zklamáním. Celá řada věcí se bude muset eh, změnit. A členské státy by se měly pustit do strukturálních eh, reform. Ty není možné eh, odkládat, ale stejně tak neexistuje jedno paušální řešení, které by se dalo aplikovat na všechny. A přitom se to trochu ignoruje. Ignorují se eh, specifické podmínky jednotlivých členských států. Je potřeba eh, mít eh, pravidla na postupné odstraňování těch nerovnovách, ale podle mě komise se zaměřuje příliš na nadměrné deficity a ne na nadměrné přebytky. A přitom všichni víme, že deficit jednoho státu je přebytek druhého státu. Mám ještě minutu, nemýlím se, pane předsedo. Teď už jen 45 eh, sekund. Když jsme eh, hovořili o přijetí bankovní unie, tak jsme mluvili o regulaci o fondu na likvidaci bank a také o záruce za, nebo fondu záruk za vklady. Ty dva pilíře už byly implementovány, ale ten třetí, který měl být první, pořád chybí, aby platili rovné podmínky pro všechny. A to nám pořád chybí a nad tím bychom se měli zamyslet. Pokud mají platit eh, stejné podmínky pro všechny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A teď má slovo Karel Fiedler z poslanecké sněmovny České republiky. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že tady vidím, že eh, tři minuty nejsou pro všechny úplně stejně dlouhé, ale my už jsme si na to zvykli, že ne všem se měří stejným metrem. Eh, já, eh, tak jak jsem zvyklý v našem parlamentu, u nás v České republice, jsem si dělal poznámky. Původně jsem nechtěl tady vystoupit, ale ty mé poznámky mě přivedly k tomu, abych se také přihlásil. Ta dosavadní diskuze podle mého názoru má charakteristické nebo základní tři, eh, tři takové eh, body. Jednak je to neuvěřitelné množství podmiňovacích způsobů, kteří předřečníci používali ve svých eh, proslovech. Co by se mělo, kam bychom se měli dostat, co bychom měli udělat, jak by se měly dělat restrukturalizace a ozdravné projekty a jiné věci. Druhý takový, takový bod toho, co jsem zaregistroval tady v diskuzi, bylo to, že se předestírali eh, pozitivní trendy, pozitivní očekávání, abych to, tak jak jsem býval zvyklý slyšet u nás dříve, eh, světlé zítřky. Eh, prostě velká pozitivní očekávání od budoucnosti. A proti tomu je třetí bod, kdy v řadě příspěvků předřečníků zaznívaly informace o tom, že se něčeho nedosáhlo, že rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se zvětšují, že eh, v eurozóně je nedokonalá měnová politika, oživení je pozitivní, ale měli bychom toho udělat eh, více. Já si myslím, že velmi přesné bylo jedno vyjádření předřečníka, neexistuje jedno paušální řešení, které by se dalo aplikovat na všechny. A s tím bez výhrad souhlasím. Eh, to, co já jsem tady doposud slyšel, tak nejsem tady poprvé na půdě Evropského parlamentu, ale většinou se to velmi sobě podobá Nezlobte se na mě, mě to trošku připomnělo, já už mám nějaké roky, eh, když jsem to, co jsem zažíval u nás v době socialistické éry, prostě programové plánování světlých zítřků, ale realita je trošku jiná. Řekněme si upřímně, že vícerychlostní Evropa nebo dvourychlostní Evropa nebo tvrdé jádro a měkké jádro, nebo jak to budeme nazývat, jak to budeme kamuflovat, je v podstatě to, že projekt Evropské unie nefunguje. To je ta holá realita toho, co se tady snažíme zaobalit různými jinými vyjádření o vícerychlostní, dvourychlostní Evropě. To je ta skutečná podstata věcí, kterou zatím nikdo nenašel odvahu veřejně pojmenovat. De facto vícerychlostní Evropa znamená v mých očích rozpad Evropské unie. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji a teď Libe pírnik za ALDE z Evropského parlamentu. Já bych chtěla poděkovat našim kolegům z národních parlamentů za to, že dnes mezi nás přišli, aby s námi diskutovali o této eh, důležité politice. Stejně tak bych chtěl poděkovat zpravodaji paní Hekmarkovi za jeho spolupráci a za intenzivní práci a diskuse, kterou jsme s ním měli v evropském semestru. Myslím, že se také můžeme shodnout na tom, že je to kompromis z těch různých hledisek, která všichni zastupujeme. Jako stínová zpravodajka za liberály bych chtěla upozornit na několik následujících bodů. Myslím si, že je evidentní, že některé členské státy pořád neprovedly ta eh, doporučení pro jindové státy. V roce 2016 to bylo jen velmi malé procento. A to, eh, když se potom podíváme na reformy, u kterých došlo k nejmenšímu pokroku, tak tady vidíme, jak je ten obrázek problematický. Zejména se to týká reform v oblasti hospodářské soutěže a vědy a výzkumu. Pokud ale chceme v budoucnosti si udržet konkurenceschopnost, tak to jsou přesně ty oblasti, kde by Evropská unie měla být eh, tom předním postavení. A proto chci zdůraznit potřebu zintenzivnit úsilí pro provádění eh, doporučení pro jednotlivé členské státy. Ekonomika oživuje a to musí být doprovázeno příslušnými strukturálními reformami. Jediný způsob, jakým naše ekonomiky mohou si udržet konkurenceschopnost ke zbytku světa, a to nejen dnes, ale i zítra, je tím, že zvýšíme naši produktivitu, což si bude vyžadovat vyšší investice do vědy a výzkumu, což povede k inovacím, což zase může vést k více pracovním místům a k větší stabilitě zaměstnání. Tyto investice nemusí nutně znamenat více eh, výdajů, ale bude si to vyžadovat hlavně lépe vynaložené výdaje minulosti se hodně hovořilo o důležitosti udržitelných deficitů a vyrovnaných rozpočtů a já bych chtěla na závěr varovat před vysokým zadlužením, protože v budoucnosti můžeme očekávat eh, nárůst inflace. Celkově je možné přijmout opatření, které podpoří jak podnikání, tak i zaměstnanost. A tato opatření budou muset zahrnovat ostraňování překážek, které brání eh, fungování vnitřního trhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A poslední řečník. je pan Hayes za EPP z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Jenom eh, velmi stručně. Já bych tady chtěl přivítat všechny kolegy z národních parlamentu, zejména pana O'Donnella z irského parlamentu, svého kolegu. Myslím si, že nejdůležitější věc, která vyplývá z této zprávy pana Hackmarka, je potřeba sebeidentifikace nebo stotožnění s těmi procesy strukturálních reform, které členské státy musí provést. Nebudeme na tom lépe v oblasti konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity, pokud eh, strukturální reformy nebudou skutečně v praxi provedeny. A to si bude vyžadovat se s nimi stotožnit. My jsme v Irsku předložili smlouvu o fiskálním kompaktu voličům v referendu v nejhorším možném okamžiku. Tehdy došlo k velkým eh, škrtům eh, v irském rozpočtu v důsledku eh, bankovní krize, která tehdy v Irsku byla a nikdo se k tomu dnes nechce vrátit. Všichni chceme, aby ekonomika byla produktivní a aby to byla ekonomika, která se bude opírat o vyrovnaný rozpočet. A nejdůležitější na tom všem je, abychom měli v smlouvě, o kompaktním smlouvě, v tom dvou a troubalíčku balíčku ekonomických opatření, aby se tam našlo něco jak pro malé, tak pro velké, aby ty podmínky byly stejné. A tak to nebylo ani v rámci paktu růstu a stability v 90. let a ta pravidla se musí měnit. Musí platit stejně pro všechny a ta pravidla se musí dodržovat bez ohledu na to, o jaký členský stát jde. A moje poslední poznámka, pane předsedo, Důležitost ekonomického semestru by měla pomoci členským státům dělat věci, které jsou v jejich dlouhodobém zájmu. A to si bude vyžadovat, aby komise nepoužívala mm, ta stejná opatření jako předchozí rok, ale aby skutečně důkladně spolupracovala se členskými státy, s jejich parlamentu, aby vypracovali nějaký plán reform, se kterým se budou moci všichni stotožnit. Já to mohu říct si za stát, který tímto bolestným procesem prošel. My jsme v jednom okamžiku měli deficit 20%. HDP trvalo nám 10 let, než jsme se z toho dostali. Dnes eh, jsme na tom velmi dobře. Teď eh, budeme mít, nebo v příštím roce budeme mít vyrovnaný rozpočet na rok 2018 a myslím si, že to je příklad té často bolestné cesty, kterou si musíme projít, eh, pokud se dostaneme do problému. Děkuji vám. Děkuji. Ještě pan Krajner z Rakouska. Já eh, se omlouvám, asi se, se nám ztratil. Máte, slov. Máte slovo. A, eh, není problém. Děkuji vám, eh, že nasloucháte. Já nemůžu říct, že se mi nelíbí celá ta zpráva, ale část ti té zprávy se z ní sečtou jako, spíš jako takový ideologický pamflet, než jako zpráva o hospodářské situaci v Evropské unii. Já myslím si, že i v neoklasických organizacích jako OECD se přestalo psát, tak to už před deseti lety. Prostě eh, to, že když se škrtáte veřejné výdaje eh, a všechno bude, tak všechno bude lepší, tak to je tak eh, no, předkrizové, že se divím, že se vůbec tohle ještě dneska někde najde. Země, které mají velký veřejný sektor, jako Švédsko a Dánsko, těm se daří ekonomicky velice dobře. I když mají velký eh, veřejný sektor, Oni mají totiž velmi efektivní veřejný sektor, čili eh, spíše nejde o to, eh, jak osekat veřejný sektor, ale jak jej zefektivnit. Pokud se podíváme objektivně na naši společnost, na obce, tak ne z ideologického, ale z pragmatického pohledu, tak musíme říci, že veřejné je mnohem lepší než soukromé v mnoha ohledech a otázkou je, jak posílit veřejný sektor a jak jej zefektivnit a ne jak jej jenom osekat. Doufám, že ta zpráva bude ještě eh, přepsána předtím, než se o ní bude hlasovat. Děkuji. Mnohokrát také děkuji. Ještě než eh, vrátím slovo zpravodaji, eh, aby to schrnul, tak bych eh, si dovolil sám k tomu něco říci. Nejdříve děkuji za velice dobrou debatu. Samozřejmě. Jste se vyjadřovali ke zprávě, ke které byly podány pozměňovací návrhy. A Snowdike pracuje mm, teď na kompromisech, takže to říkám těm, kteří myslí, že ta zpráva je příliš nevyvážená. Samozřejmě je to zpráva z rukou mm, zpravodaje EPP, vyjadřuje to jeho názory, tady jsou všude odlišné názory a se snažíme eh, dopracovat se nějakého společného kompromisu. Pokud se eh, podíváme na ty stávající výzvy a také eh, na eh, historii z minulých let, eh, tak určitě můžeme nalézt nějaké kompromisy, protože upřímně řečeno, eh, pokud pokud máme zjišťovat, proč teď probíhá hospodářské oživení, tak to asi bude díky souboru faktorů. Samozřejmě některé členské státy, které se zreformovaly, těm se daří a strukturální reformy jsou tady nesmírně nezbytné, ale když se podívám na fiskální politiku z posledních třech let eh, s politikou z předchozí fáze, tak myslím, že eh, dát určitou flexibilitu ve eh, paktu s růstu a stability zabránilo nebo pomohlo sladit ten deficit, který je teď velmi nízký, a to, aby ta redukce toho deficitu nebyla zase tak příliš velká, aby tehdy zabila růst. Čili myslím si, že eh, ten mix ekonomické politiky eh, z posledních let eh, se ukázal efektivnějším než politika v letech 2011 až 2013 třeba, kdy, a to myslím, že obecně teď ekonomická komunita uznává, probíhala přebytečná nebo excesivní konsolidace s negativními důsledky. Ovšem musíme také ehm, zde přiznat eh, efektivní roli ECB, která eh, pozitivně stimuluje ekonomiku a stimuluje ji. Takže eh, asi teď vidíme, že asi že strukturální reformy, říká, že strukturální reformy vyřeší problémy, tak to asi není pravda. A pak jsou tady ti, kteří říkají, eh, potřebujeme fiskální stimul a to je všechno. Já si myslím, že mm, oba, že ani jeden z těch názorů eh, není pravdivý. Potřebujeme mm, fiskální eh, postoj samozřejmě. Samozřejmě když je eh, oživení eh, slabé, tak potřebujeme trošku zatlačit a naopak. A současně s tím potřebujeme strukturální reformy. Co, potřebu, co to je, ale strukturální reforma, to je zajímavé téma. Tam nejde jenom o to snižovat náklady, ale eh, také se jedná o zlepšení produktivity, konkurenceschopnosti, efektivity veřejné zprávy a tak dále. A tím se dostáváme k té poslední věci kterou jsem chtěl říct, souvisí to se semestrem, ale také eh, s tou širší diskusí, a sice jak zlepšit eh, celkový systém vládnutí, jak eh, se, jak sladit prioritizaci investic, zkvalitnit veřejní, veřejné výdaje a mít větší konvergenci hospodářské politiky a strukturální reform. My si myslíme, že i když v minulých letech se nám dařilo lépe než v minulosti, tak eh, zlepšené eh, vládnutí by se nám mohlo eh, promítnout v lépe zpravované monetární unii. Proto tady byly určité obecné zásady pro konvergenci a pro fiskální kapacitu. Komise přijde s návrhem, ale bude užitečné a možná, že to že bude ta návatná debata v Talinu, je třeba dosáhnout určité eh, vhodné eh, rovnováhy a začít se bavit o, o prohloubení a dokončení naší hospodářské měnové unie. Děkuji a teď dám slovo Gunnarovi, aby to uzavřel. Děkuji. A děkuji vám eh, za vaše náměty. Já myslím, že se nemusíme zde pouštět do těch stranických debat. protože všichni eh, jsme se asi všimli, že se odlišně díváme na hospodářskou politiku eh, v závislosti na tom, eh, z jaké části politického spektra pocházíme. To bylo překvapivé, kdyby to tak nebylo. Ovšem, jsou tady v různé hm, odrůdy tohleto. Když se, pane předsedo, říkal, že hospodářská politika je složitá věc. Týká se to o monetární politiky, eh, fiskální politiky, strukturálních reform, konkurenceschopnosti. Tohle všechno třeba vzít najednou. Skutečný problém eh, nebyl, když dneska státy měly deficity. To pomáhá, je to proticyklické, ale problém je, když ty výdaje jsou takové, že vám dojdou peníze. Že pak přichází skutečné úspory, eh, které eh, poškodí každou ekonomiku. A po, protože to, co musíme udělat, je, a někteří kolegové to řekli, je naplňovat ta pravidla, která máme. Ne, jakože eh, bychom neměli mít deficity. Ale postarat se o to, abychom se nedostali z té rovnováhy, kterou potřebujeme. Myslím, že někdo říkal, že tady nemáme dost cílů, tak mm, souhlasím. Ale někdy, když se zamýšlíte nad potřebnými opatřeními a reformami, tak je dobré eh, eh, vědět, kam se chcete ubírat. A musím eh, poznamenat, že eh, ta špatná zpráva pro nás pro všechny je, že se nám daří tak dobře, jak by mělo. A ta dobrá zpráva je, že se nám nedaří eh, tak dobře, jak, bychom, mm, jak by se nám mohlo dělat. Protože kdyby se nám mohlo dařit jenom takhle dobře, tak by to bylo velké zklamání. A z té debaty Vidím, že někteří kolegové zdůraznili, eh, jak tím eh, způsobem, eh, odkud přišla změna. S potěšením jsem viděl, že někteří kolegové řekli, že ta situace se vlastně vyvinula z hluboké krize do stability v členských států. A to je svým způsobem poměrně zřejmé. Mluví to samo za sebe. Znamená to, že můžeme udělat něco s těmi hlubokými problémy. Také bylo řečeno, že zde dostatečně nebyly zdůrazněny problémy životního prostředí. No tak tohle je zpráva o hospodářství, ale ono je samozřejmé, že když se nám podaří eh, zajistit investice, tak se také eh, dostáváme do eh, v moderní ekonomiky. A teď v debatě se také vrací ta otázka toho, aby to členské státy brali za své že musí dělat ty věci eh, na evropské úrovni, které nejde dělat někde jinde. Jeden z problémů, které eh, zůstávají, a ten jenom pojmenuji, a několik kolegů na to poukázalo, eh, je, že i když máme hospodářské oživení a zlepšuje se nám stav investic, tak je to pořád velmi málo. A to je v době, kdy máme extrémní monetární politiku eh, prakticky s nulovými eh, úrokovými sazbami. To je problém, pane předsedo. Nad tím se musíme zamýšlet, protože jak chceme dosáhnout eh, větších investic? Možná je to otázka fiskální politiky, monetární politiky, ale já bych především řekl strukturální reform, abychom zvýšili svou konkurenceschopnost. Tím vám děkuji. Díváte se na mě tak velice laskavě v těch posledních eh, minutách, takže ještě jednou děkuji. Já vám také děkuji. A teď přejdeme k dalšímu bodu, kde eh, samozřejmě a tady pořád ještě budeme mít eh, zastupce vnitrostátních parlamentů. Budeme se bavit o daňové reformě a zejména o e, společném základu daně z příjmu právnických osob a společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob. Teď předám předsednictví Luďku Niedermayerovi, který povede tuto druhou část na našem pořadu jednání. Děkuji vám. A děkuji, Roberto. E, začnu velice rychle, protože máme trochu spoždění, jak víte e, my musíme eh, hlavně končit včas tady v parlamentu, takže eh, druhá část se má eh, zaměřit na dvě, na dvě velmi důležité legislativní návrhy a sice CCTB, to znamená společný základ daně z příjmů právnických osob, a CCCTB, to znamená společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. Jejich cílem je posílit eh, jednotný trh a postavit se proti eh, agresivnímu daňovému plánování právnických osob. Jsou to dva důležité návrhy, které já považuji eh, za jeden z nejdůležitějších věcí v eh, jedné z nejdůležitějších oblastí činnosti eh, Evropského parlamentu v posledních letech. Jak víte, tak Evropský parlament řešil otázky jako je LuxLeaks, Panama Leaks a v eh, důsledku nadnárodních iniciativ ke zlepšení situace v oblasti daňových úniků a vyhýbání se daním právnických osob jsme se snažili přijít s řadou legislativy legislativních návrhů. Já jsem rád, že se o tom dnes můžeme bavit. Eh, Ta lhůta pro eh, podání připomínek byla 3. Eh, července, pardon, 3. ledna tohoto roku a parlament 19 členských států toho využilo. Máme sedm odůvodněných stanovisek z Dánska, Irska, Lucemburska, Malty, Švédska a Nizozemska. To bylo, tam byla dokonce dvě stanoviska od Eh, obou komor. Vzhledem k eh, tomuto počtu stanovisek jsme se rozhodli v výboru Ekon eh, na výměnu názoru pozvat právě vás, zástupce národních parlamentů, včetně zdanění digitální ekonomiky, protože si myslíme, že ta debata a to pochopení navzájemné je velice důležité. Ta debata dnes začne s stručnou prezentací zpravodaje Eh, v Evropského parlamentu Paula Tanga a pana, potom pana Lamasura, potom dostanou zástupci národních parlamentů slovo a poslanci Evropského parlamentu. Vy jste předem doslali eh, eh, základní témata do debaty a já musím zdůraznit, že oba návrhy jsou nesmírně složité a doufám, že tato debata vzdory tomu, že bude krátká, nám pomůže přispět ke vzájemnému pochopení eh, obsahu těch návrhů a eh, jeho možných přínosů. Myslím, že nemusím eh, opakovat postup, je to stejné i jako u předchozích debat. Teď dostaneme maximum 7 minut slovo pan Lamasur, potom, tedy pardon, pan Tank a potom pan Lamasur, také na 7 minut a potom každý poslanec národních parlamentů do 3 minut dostanou prostor a kolegy z sekretariátu eh, poprosím o přísnost, abychom měli co největší prostor pro co nejvíc lidí. Pole. Děkuji a děkuji kolegům z Národním parlamentu. Je velice dobré, že jste eh, přijeli, velice si toho vážím. Na eh, stole jsou dva návrhy a máme tady dva zpravodaje. Nicméně s Alnem Lamasurem jsme se rozhodli, že od začátku budeme spolupracovat, protože si myslíme, že v zásadě jde o jednu věc a tak jsme k tomu přistoupili. Takže to je takový eh, první politický signál z Evropského parlamentu. Tohle je jedna věc. Pokud eh, chceme eh, mít v přínosy z evropské daně z příjmu právnických osob, musí tam být to třetí C. Myslím, že i eh, v mm, korporace, i nestátní organizace se skoro na tom, že potřebujeme eh, to třetí C. Je dobré, že jste tady. Ale Lamasur i já se eh, pokoušíme navazovat kontakty s Národním parlamentem. Měli jsme tady už debatu a Podkutovali jsme doporučení vládám, ale uh, snažíme se obracet se na vás, protože chceme, aby toto bylo politické, na, na politickém pořadu jednání a chceme také slyšet eh, vaše náměty a připomínky, abychom nalezli způsob, jak zlepšit ten návrh. A proto eh, kolem těch parlamentů jezdem, jezdíme. Nemůžeme navštívit všech 28 členských států. Začali, na, začali jsme v Talinu, eh, my jsme v Lucemburku, v Belgii, v Hágu a určitě pojedeme ještě do Berlína, do Paříže Sofie. A opravdu jsme rádi, že se snažíte eh, nám pomoci ten návrh vylepšit. A chceme, aby to mm, se o tom mm, debatovalo politicky, protože ten návrh samotný je krokem 20, do 21. století možným. Je to důležitý posun. V daňovém systému je to reforma, modernizace. Proč? No protože ten stávající systém eh, eh, korporátních daní, možná s, jedním výjim, s jednou výjimkou v Evropě, eh, není z 20. století. Bylo to v době, kdy jsme měli továrny z komíny a dělníky. Kdy jsme dobře viděli, kde je jaká továrna a kde ta továrna vydělává, z jakého zdroje. A to se vzhledem ke globalizaci a digitalizaci změnilo. A umožnilo to zejména velkým nadnárodním firmám plánovat e, zdanění a vybrat si e, místo k, umístění, e, k umístění finančního kapitálu, duševního vlastnictví finančních platform a, um, a to jim umožňuje snižovat jejich daňové odvody. A vedlo to k situaci, kdy velké nadnárodní firmy platí menší eh, daně než malé a střední podniky. Když se podíváte na výzkum, eh, tak u některých eh, zemí je to tak, že malé a střední podniky platí asi o třetinu víc než nadnárodní firmy a to rozhodně nejsou rovné podmínky. Kromě toho hm, si nemyslím, že by lidé považovali, že je spravedlivé vzhledem k a viděli jste to na reakcích na LuxLeaks a Panama Leaks, že velké korporace e, platí větší daně než vy nebo e, my, nebo e, kavárna na rohu. To je prostě základní spravedlnost. A CCCTB a CCTB toto mohou změnit. Tím, že se zaměříme více na ty skutečné hmotné, hmotatelné faktory a budeme zabraňovat eh, všem možnostem, které umožní daňové plánování a minimalizaci eh, zdanění nebo daňové zátěže. Ovšem zase na druhou stranu určitě eh, lze ten návrh nějak vylepšit. Je tam jedna věc, na kterou vás chci upozornit, a sice zdanění v digitální ekonomice, zdanění platform, digitálních platform, Google, Facebook, Amazon, Apple – všechny eh, firmy, které jsou digitální, ne, eh, jsou v Evropě jasně fyzicky přítomné. A to eh, hm, vede k tomu, že se mohou docela snadno vyhnout placení daní. A viděli jste, jak Evropská komise postihla v této věci Apple a minulý týden Amazon. Ovšem, hm, Eh, tady jde o fyzickou přítomnost a ne digitální eh, přítomnost. My proto eh, s Alenma Masurem navrhujeme, aby zdanění digitální ekonomiky bylo součástí tohoto návrhu, abychom definovali trvalou provozovnu nebo stálou provozovnu jinak, včetně tedy té digitální přítomnosti, abychom také změnili ten alokační klíč. aby do něj patřilo, ta, eh, patřilo to digitální zastoupení. V minulých měsících jsme ehm, byli eh, svědky velice vítané debaty o tom, jak by měla Evropa zdaňovat také digitální platformy, jako je Google a Facebook. Rychlá studie nám ukazuje, jenom abych vám ukázal, že v posledních eh, třech letech Facebook a Google se podařilo vyhnout hm, zaplacení 5 miliard na daních v Evropě. Jenom za tři roky. Ve Francii přišli eh, s eh, vítanou myšlenkou, aby se eh, zakládala daň na obratu. My v Evropském parlamentu bychom byli mnohem raději, aby se to zahrnilo do CCCTB. Eh, jako eh, zvláštní ustanovení pro digitální eh, firmy. Každopádně děkuji, pane předsedo. Děkuji, Pole, že si to schrnul a teď předám slovo Alenovi, který je zpravodajem pro CCCTB, čili pro tu konsolidovanou část. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. I mě dovolte, abych řekl, jak velkým potěšením pro mě je účastnice této výměny názorů se zástupci národních parlamentů. Já jsem byl dlouho eh, poslancem Národního zhromaždění, poté ministrem pro rozpočet ve Francii a já překládám velkou váhu názoru parlamentu k rozpočtům. A musím říct, a tím bych chtěl začít, že tam, kde hovoříme o fiskální politice, tak je naprosto jasné, že eh, Evropský parlament ani Evropská komise nemůže se vměšovat do svrchovanosti členských států ve fiskálních věcech. Ty návrhy, se kterými teď přichází Evropská komise, o kterých bychom eh, se teď měli bavit eh, v kontextu této zprávy, se týkají nebo vyplývají z těch současných smluv a v této oblasti jak dobře víte, je možné přijímat rozhodnutí pouze s jednomyslností členských států a po potvrzení nebo ratifikaci národními parlamenty, takže vy budete mít poslední slovo. A jak už eh, eh, říkal Paul Tang, tak eh, nyní čelíme dvěma problémům. Ty se trochu liší. Jsou to problémy, které vyvstaly v důsledku finanční krize, která začala asi před deseti lety a také v důsledku eh, skandálu, jako byl LuxLeaks před dvěma nebo třemi lety. A ty ukázali několik věcí. Za prvé to, že s tím, jak neustále zrůstala obchodní výměna, to, o čem říkáme globalizace, čím dál tím více nadnárodních velkých společností, působilo na všech různých kontinentech, ale využívali nabídky, které jim různé jurisdikce nabízely v daňové oblasti, aby se vyhnuli značné části eh, daní. A to ukazuje, že ten náš systém zdanění podniků na národní úrovni, jak říkal Paul, která byla vymyšlena pro tu ekonomiku 20. století, a již v té době sice nějaký export a, a import probíhal, ale více méně se něco vyrábělo v jedné zemi a potom se to vyvezlo ven, ale dnes víme, že ten eh, řetězec dodavatelský a výrobní je mnohem komplikovanější a kolikrát zahrnuje všech pět kontinentů a tady dochází k určitému eh, eh, mizení té hodnoty, aby se ten podnik vyhnul placení daní. A potom v důsledku těch skandálů a té krize je něco, co se týká naší evropské rodiny, to, co se vztahuje na Eh, zdanění podniků. Tady si členské státy konkurují, to není samo o sobě úplně špatné, protože eh, jde o, samozřejmě, jak všichni víme, výši zdanění, ale také kvalitu veřejných služeb, který, eh, které stát svým občanům nabízí za využití svých rozpočtových zdrojů, ale musíme si také uvědomit, že tato konkurence v daňové oblasti není vždy úplně transparentní. Někdy se tam přistupuje k nekalým praktikám a někdy ty podmínky nejsou úplně rovné pro všechny. A z toho všeho vyplynuli, teď když říkám my, tak je to jak parlament, komise, tak eh, eh, ve světovém měřítku OECD eh, a zaměřujeme na několik opatření. Na té světové úrovni bychom rádi chtěli kodex správného, nebo etický kodex, jestli chcete, který připravuje OECD pro ty nadnárodní podniky, které bychom potom měli převést do komunitárního práva v podobě směrnice. A potom v rámci evropské rodiny, tedy v rámci EU, bychom měli adaptovat náš systém zdanění podnik, tak abychom samozřejmě zachovali princip svrchovanosti členských států v daňové oblasti, ale abychom aplikovali stejný eh, princip, ne principy, stejná pravidla pro eh, konkurenci v této oblasti, tak jako to děláme i v jiných oblastech eh, vnitřního trhu. Jde tady o transparentnost eh, a o rovnost eh, před, pro všechny. A to bude potřeba, nebo to bude muset vycházet ze stejné definice toho společného da, daňového základu ve všech členských státech, protože teprve poté bude možné transparentně porovnávat situaci v jednotlivých zemích. protože ta nevždy zhodná definice těchto termínů znemožňuje eh, transparentní posouzení. Samozřejmě, že potom může nastat ta politická debata o tom, jak vysoké by to zdanění mělo být a čeho přesně, ale eh, musí eh, to vyplynout z té společné definice. Jak říkal Paul Tank, tak jde potom také o něco, co by už bralo v potaz fungování digitální ekonomiky. O tom také eh, velmi intenzivně hovořilo Německo v okamžiku, kdy vedlo G20. V nedávné době také objevily návrhy ve Francii, takže to začínají všichni eh, čím dál více považovat za eh, prioritu, včetně estonského předsednictví v současnosti. My bychom tady dávali přístup Eh, ne systému, který by zaváděl nějakou zvláštní digitální daň, ale abychom měli globální systém kritérií pro eh, nadnárodní podniky, které dosahují toho obratu v té digitální oblasti, eh, kde by se to muselo opírat tedy o to, že ty společnosti využívají určitá osobní data v dané oblasti a potom by eh, na základě toho se vypočítal rozsah toho zdanění, které by bylo eh, zdanitelné v tom daném eh, státě. A potom by samozřejmě v té konsolidaci se používal jako kritéria počet zaměstnanců, obrat a další aktiva. Společně s těmi údaji nebo s těmi informacemi o těch sbíraných údajů. Některé české státy se zdráhají a nejde tady o ty, ten princip, že by mohli přijít o nějaký daňový příjem. To samozřejmě budou sledovat velmi pozorně. A my musíme se postarat o to, a to teď nemáme, musíme mít nějakou studii dopadu, abychom u této kategorie podniků a u všech členských států měli přehled o tom, jaký by mohl být dopad na daňové příjmy, to je jedna věc. A druhá, Eh, druhý výsledek, no druhý důsledek, který bychom z toho měli vyvodit, je to, že by měl vzniknout nějaký kompenzační fond, který by minimálně v nějakém přechodném období mohl <clears throat> zajistit, aby eh, se vyrovnaly ty rozdíly, které by nastaly tam, kde by byly určité výpadky nebo nebo přebytky. A já si myslím, že to všechno slouží jako dobrý základ pro tu další diskuzi. Děkuji. Uh. My spolupracujeme tak dobře, že těch 30 vteřin možná nebude až tak bolet. Nyní se obracím na naše vážené hosty. Prvního zde mám pana O'Donnella z Irska. Máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tedy v první řadě chci předeslat, že se zde snažíme vyjadřovat kriticky a já vřele zvu jak pana Tanga, tak pana Lamasura, pokud by si přáli, aby nás navštívili v Irsku. Já jsem členem finančního výboru v Irsku a jsme nadstranický parlamentní výbor a my jsme právě vypracovali a prezentovali odůvodněné stanovisko eh, k tomu CCCTV konsolidovaný základ daně si myslíme, že porušuje právnost, daňovou samostatnost, nezávislost českých států a to na mnoha úrovních. Za prvé, my máme daňovou sazbu 12,5%, je transparentní v každém ohledu, je součástí našeho systému, je nástrojem, který používáme a už dlouhá léta se naše daňová sezba na této úrovni eh, nachází, setrvává a je zcela jasná. Současný eh, systém CCCTB porušuje eh, naši své právnosti. si to stanovovat. Navíc může zasahovat i tím, že je svévolný do povahy vnitrostátních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. E, další věc, neumožňuje Irsku řádně plánovat z pohledu daňového a mm, daňové návrhy i OECD vlastně jsou v rozporu s tím, o čem hovoří pan Lamassur. Pan Lamasur sice zmiňuje tu studii OECD, ale my se domníváme, že návrh páně Lamasurův je kontraproduktivní vůči tomu, co se odehrává ve světovém měřítku a rovněž nerespektuje žádný mechanismus transferového oceňování. Musíme uvažovat spíše globálně. A jedná se o něco, co my jako země a rovněž i já jako představitel našeho výboru pro finanční záležitosti musím nahlížet všechny prvky toho, čím se zabýváme v kontextu všech orgánů, kterých se to týká. Rovněž Evropská komise a její poslední eh, nedávný přeskum a páně Lamasurův odhad. Pan Lamasur hovořil o něčem, ale ono to CCCTB nenabízí. Když mluvíme o HDP, tak ono to závisí země od země a podle nás to rozhodně neplatí. My jsme například země orientovaná na vývoz a Evropská komise to bere v potaz konzervativní odhady, by jsme eh, hovoří o tom, že bychom mohli přijít až o 50 našich daní, což jsou um, 40 milionů eur, miliony eur, což by naši ekonomiku postihlo velice krutě. Takže my sice vítáme tu diskusi, chápeme logiku, vím, že rámci se odehrává, Chápeme, že se někdo snaží koordinovat přístup k daňové problematice, ale my jsme právě v referendu se tázali, zda by Irsko mělo mít autonomii daňovou CCCTB. To porušuje tento princip a proto jsem se ozval. Děkuji, říká předseda. Tady nejde o e, samotnou podstatu, ale spíše o e, to, jak chceme vést tu diskusi. Prosím, dodržujte tři mi minutový časový limit a e, určitě e, musíme si být vědomi, že zde nehovoříme o samotných daňových sazbách, spíše o principu, jak daně propočítávat, ale určitě na to i sám pan zpravodaj či zpravodajové upozorně na konci. Kyperský parlament. Já Já na úvod okomentuji samotnou zprávu a posléze se vyjádřím ke stanovisku našeho parlamentu. My máme i odsouhlazené stanovisko, k níž se vyjádřila naše sněmovna na plenárním, svém plenárním zasedání. Tedy způsob, jak zdaňování se odráží na eh, daňových příjmech, má pro Kypr velký význam. Pro nás by CCCTB znamenalo menší daňové příjmy, čímž bychom měli méně finančních prostředků k obnově ekonomiky. Každá vláda zodpovídá vůči svým občanům za to, jak hospodaří. CCCTB se nesnaží reagovat na individuální povahu, na specifiky každé ekonomiky, ani nebere v potaz budoucí potřeby každé země. Dopadová studie, kterou prezentuje Evropská komise, obecně hovoří na celoevropské úrovni o pozitivním dopadu Avšak řádný průzkum toho, jak by například v jednotlivých členských stánech mohly dopadnout investice, míra investic, zejména v menších členských státech, jako například Kypr, o tom se tam nehovoří. Tam by mohly nastat problémy například v oblasti lidských zdrojů či přizpůsobení se těmto změnám. A tam zatím analýza neproběhla. Otázka vyhýbání se daním tím se skutečně zabývá OECD, máme akční plán BEPS a směrnici z roku 2016 1166, říká se ji někdy zkratkou ATART jak BEPS, tak ATAT jsou něčím, co se ve členských státech eh, provádí a zatím nemáme žádný důkaz, že by to nestačilo. Tedy z pohledu dopadové studie komise i toho, co jsem řekl, je jasné, že jsme zatím nedostali jasnou argumentaci pro to, že by EU EU měla najednou začít porušovat subsidiaritu spíše by mohlo dojít k narušení e, citlivé rovnováhy a případnému mm, porušování dohod o e, zamezení dvojího zdanění, protože tehdy ještě CCCTB nebyla brána v potaz, když se tyto dohody uzavíraly. A nyní společný trh článek, který odkazuje na společný trh, není podle mě správným právním základem pro eh, tuto problematiku a mohl by tím nastat neblahý precedens, pokud by opravdu takovýto právní základ byl použit. My se domníváme, že je absolutně nutné přijmout dva návrhy směrnic, které jsou v Bílé knize k budoucnosti Evropy, které zveřejnila Evropská komise. A pouze tyto dva alternativní scénáře jsou třeba, protože oni jasně dokazují, že už není potřeba toho, o čem zde hovoříme. My tedy jsme rozhodně proti. Děkuji a jako další pan Gierek, eh, ne, eh, omlouvám se, paní za Alde. Milí kolegové, jsem ráda, paní Víring, eh, že je zde tolik pozměňovacích návrhů. Určitě eh, konečnou podobu zlepší, zejména z pohledu digitalizace. Jsem ráda, že se věci hýbou z místa pokud jsou kompatibilní s návrhem, tak je podpořím. Kromě toho, jakékoliv další změny, které by mohly ovlivnit eh, celý hm, způsob propočtu, jsou potřeba, tak aby byly přizpůsobeny situace ve členských státech. Tento návrh není ideální, ale je třeba pamatovat na klady, které to přinese evropským podnikům, dodatečná zátěž z pohledu administrativy bude zanedbatelná z pohledu toho, o kolik se sníží zátěž firem. Už nebudou muset uh, mít odborníky na 28 různých daňových systémů a to konečně přizpůsobí systém společného trhu i malým středním podnikům a umožní jim rozkvět. A navíc budeme mít eh, společné principy, které se budou týkat i na národních společnosti a potom už dlouho voláme. No a doufám, že to podpoří i hospodářskou soutěž z pohledu propočtu daně a infrastruktury, což by mělo Evropu zatraktivnit i v očích investorů a zvýšit eh, hospodářské výsledky. No a eh, samozřejmě je třeba eh, jednat odpovědně. A já souhlasím se všemi, kdo hovoří o nutnosti pojistek, e, rychlé reakce na nežádoucí vedlejší účinky a přizpůsobování se e, běžné situaci. Jedna ze záležitostí, na níž záleží, je přizpůsobit oba systémy zároveň. Já chápu, že mnohé strany stále ještě oprávněně projevují pochyby a já bych to například uvedla, že potřebujeme mechanismus řešení sporů, který zajistí, že zájmy obou či všech stran budou zajištěny, jakmile se stane ať už CCB nebo CCCTB realitou skutečností děkuji. Pozměňovací návrhy, tam lhůta už doběhla na konci září. Jako další pan Vlasovič, Vlasovič z Polska, máte maximálně tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení zpravodajové, milé kolegyně, kolegové, polská vláda podporuje a považuje za smysluplné eh, tyto kroky, které se snaží na komunitární úrovni eh, sjednotit přístup k právnickým osobám a rovněž i to, že by eh, daně měly proudit tam, e, tomu státu, kde je firma skutečně přítomná a vyvíjí činnost. Tady to musí přinést klady, ale jsou tam i hrozby a nejasnosti. Zmíním se jen o některých. Myslím si, že bychom měli zohlednit i e, příjmovou daň a to je právo členského státu. Tam si můžeme stanovat nejen míru e, či daňové sazby, ale i utvářet niance daňového základu. Kromě toho máme i směrnici, kde je pochybný mechanismus přeshraničního propoštu ztrát, které firma má v jiném daňovém systému, v jiném státě. Za třetí, mechanismus i propočtu úlev z, kapitálového, z kapitálových investic. To je nedotažené. Další musíme eh, velice pozorně sledovat i záležitosti, které by mohly destabilizovat veřejné finance. Například nejdříve konsolidace a potom rozdělení daňového základu podle určité formule, která se zdá tvoří nedílnou část eh, právě systému navrhovaného CCCTB. Další pochybnosti pramení eh, u Evropské komise v těch řešeních, návrh zavést široce, široké pravomoci u eh, soudů, kde vznikne komunitární soud či daňové soudy, které budou působit někde úplně jinde, než působí nějaká nadnárodní firma. A za šesté návrh komise, kde bychom měli společně či konzolidovaným způsobem vypočítávat základ daně, e, tam nevím, zda je Mm, prokázáno, že to neporušuje subsidiaritu. Já se domnívám, že členské státy by měly být schopny se sami zbavovat určitých negativních jevů, eh, které pramení z nesouladu daňových systémů tím, že si přizpůsobí své vnitrostátní systémy. Příkladem ať je směrnice Rady z 12. července loňského roku, kde se hovoří o eh, těch rysech daňových systémů, které mají bezprostřední vliv na fungování vnitřního trhu a nyní se tím zabývá estonské předsednictví a z analýzy plyne, že většina členských států ještě neprovedla celou či veškerou vnitrostátní analýzu, ale už máme signály, že je třeba více podrobností a rovněž i jasnější jazyk tohoto dokumentu, abychom tam neměli právní nejistotu. Doufám, že se ta práce dovede do konce a že obě směrnice zavedou nová ustanovení, která prospějí jak podnikům, tak i vládám. Děkuji, říká předseda pan Fiedler z České republiky. Máte rovněž maximálně tři minuty. Legislativní iniciativa CCTB a její druhá fáze CCTB jsou prací Francie a Německa. Snaží se chránit svůj trh, který se pro svoji rigidnost, nepružnost a neefektivitu sociálních nákladů stává nekonkurenceschopným. Metodika výpočtu CCTB jde proti zájmům malých proexportně orientovaných ekonomik, jako je Česká republika. Evropská komise může navíc metodiky výpočtu libovolně měnit bez souhlasu členských zemí. Jde tak jednoznačně na ruku velkým korporancím ve prospěch Německa a Francie. To zásadně odmítáme. Odpor proti současné Evropské unii sílí téměř ve všech členských státech. Požadujeme, aby byla zastavena jednání o všech podobných iniciativách a byla uspořádána referenda o Evropské unii ve všech členských státech. Teprve poté, co budou moci občané rozhodnout, zda tento projekt bude vůbec pokračovat, má možná smysl přemýšlet o dalších iniciativách. Situace s Lisabonskou smlouvou, kdy politici podvedli občany a prosadili ji za jejich zády bez jejich souhlasu, napříč Unii se už nesmí opakovat. V České republice jsme už tento proces zahájili a politické hnutí referendum o Evropské unii, jehož jsem kandidátem, se historicky poprvé přes odmítavý postoj vlády a mainstreamových médií účastní s číslem 19 letošních voleb. Lidé musí dostat právo se sami rozhodnout, eh, se sami rozhodnout. Doufáme, že pošlou Evropskou unii tam, kam patří, do historických análů jako další omyl v Evropě, který se nepovedl. Nechme svobodu národům a jejich občanům. A ještě zpátky k CCTB. To, co už tu dnes jednou zaznělo myšlenka. Já ji jen zopakuju. Neexistuje jedno paušální řešení, které by se dalo aplikovat na všechny. Finished? Thank you. Now, uh, um, Fabio De Masi, uh, member... Další Fabio De Masi, mm, ten je za GUE, europoslanec, máte tři minuty. A já uh, už sice brzy začnu v německém parlamentu, takže mám dva klobouky. Doufal jsem, že dostanu šest minut, ale to byl pouze vtípek. Vím, že to nejde. Uh, budu souhlasit s těmi, kteří zde hovoří o tom, že daňové systémy už eh, zemím nesvědčí. 60% daňových zisků je generováno korporacemi, velkými nadnárodními celky a my nejsme schopni se poprat s tak velkou um, s tak velkým eh, daňovým šizením tím, že to budeme eh, s tím nakládat individuálně na druhé straně nesmíme jednat samoučelně a chci vše poměřit tím, zda na konci, když provedeme tento návrh, bude Apple či Google platit na daních víc. Já tady mám své pochyby a chci je zde vyjádřit. Za prvé, je možné harmonizovat daňový základ, ale pokud nemáte nějakou minimální sazbu korporátního zdanění, kterou nelze prosadit, protože by to šlo proti smlouvám, tak se naopak Mm, ta hospodářská soutěž ještě zvýší. Za druhé, můžete tu eh, ten daňový základ stanovit šíře nebo úžeji. A já zde mám obavy z toho, že komise chce připustit přeshraniční um, uznávání eh, daňového základu před eh, třetí úrovní té konsolidace, což může vést k tomu, a to už jsme si vyslechli dnes dopoledne, že v určitých eh, členských státech budeme mít to třetí C, proti kterému se ten stát posadí a pak určité mezinárodní korporace nebudou eh, řádně konsolidovány a budou eh, rozehrávat situaci ve, průpros- ve svůj prospěch a nebude přehledné, kolik daní platí kde. Pak máme směrnici o vyhýbání se daním a já jsem to vždy chápal jako určitý minimální žádoucí standard. A pak některé členské státy, které na to mají, mohou zajít dál, ale nyní podle um, toho, co jsem se dočetl, by tato směrnice byla žádoucím maximem, což je problematické, protože některé členské státy si mohou započítávat i daňové praktiky, určité daňové praktiky um, jako oboj s, tím, s těmi úniky, i když nejsou ochotné národní společnosti spolupracovat. A pak máme rozpočtové či účetní standardy, účetní normy. Pokud máme i stejný daňový základ či jeho propočet, ale rozdílné účetní standardy, tak nevím, jak to budeme srovnávat, takže tomu se ještě musíme věnovat. A za čtvrté máme ten super odpočet pro eh, výzkum a vývoj, to je článek 9 my máme obavy z toho, že to um, odečítání z toho propočtu daňového základu nepovede k tomu, že budou mít více peněz výzkumníci, spíše si znovu použijou této klauzule nadnárodní společnosti a budou šetřit na daních, protože už i tak eh, potřebujeme větší daňovou zodpovědnost, ty úspory Evropu um, eh, přece jen eh, trochu eh, poškodili. Děkuji, říká pan Niedermayer. Určitě v Berlíně vám rovněž ty tři minuty dají. Jako další zde máme pana Opreju z Rumunska jako dalšího. Děkuji, pane předsedo máme zde velice důležitý, důležité téma a týká se v podstatě všech členských států. Já chci poznamenat, že Rumunsko podporuje ten dvouetapový, dvoufázový přístup k stanovování propočtu základu daně. Doufejme, že to posílí celokomunitární stabilitu. Dále, když hovoříme o zdaňování digitální ekonomiky, tak to se zdá je téma, které se týká všech členských států a tady souhlasíme s tím, jak se to zde rýsuje. Co nám však působí obavy, je to druhé stádium. Ten společný konsolidovaný propočet základu daně, protože to už je zásah do národních eh, rozpočtů. Tady ten princip, že zisk musí být generovan tam, kde je eh, musí daň ze zisku musí být placena tam, kde je ten zisk generován. To by mohlo určité země znepokovat, jak na to chcete jít, to je otázka. Pan Niedermayer, ano, na konci naší rozpravy dostane zprvo zpravodaj a určitě pan Lamasur vám odpoví. Jako další pan Lohy z Finska. Děkuji. Pane předsedo, v Finsku rovněž připadá ten systém CCCTV a ty cíle, jako něco, co stojí za podporu. Nadnárodní aktivity by měly být snažší pro mezinárodní firmy. Eh, mělo by to usnadnit fungování jednotného trhu a zamezit to, čemu říkáme agresivní daňové plánování. Na druhé straně je třeba zbavit se nejasností či vágních přístupů tady máme mnoho otázek. Už zde zazněla problematika například odpočtu přeshraničních ztrát. Jak to bude do budoucna vypadat? Máme jistotu, že do budoucna to proběhne v té správné zemi, v té zemi, kde by měly být generovány ty zisky. Je to správný, správná rovnice. Rovněž se nebere v potaz mm, nehmotný produkt. Mm, a tam vlastně se neučuje, kde byla vytvořena hodnota. Ty náměty a nápady zpravodajů týkající se digitální ekonomiky a uplatnění i na digitální ekonomiku, to stojí za to podpořit. My jsme ochotní je podpořit. A i Google, Facebook a ostatní musí pocítit, že se to týká i jich a musí tím pádem začít platit daně v té míře, v jaké se to patří. Nevím, zda zde chceme vytvořit eh, dva daňové systémy. Zda eh, by nemohlo dojít k tomu, že tím, že ten systém bude podvojný, tak nebudou všichni mít eh, povinnost dodržovat dva správní systémy. Obecně tedy ta myšlenka je kladná, ale když si uvědomíme, že jde tradičně o národní svéprávnost, o národní problematiku, myslím si, že než to můžeme uvést v život, ještě musí proběhnout celá řada diskusí. Jako další Brian Hayes z Irska, z toho, jak tomu rozumíš, vy zatím nás neopouštíte. Nikoli, pane předsedo, nemám takový úmysl. Já chci navázat na tu poslední záležitost kolegy z národních parlamentů je zcela zásadní, že ano, opravdu se ještě musí ty záležitosti velice důkladně propracovat a nemá cenu se do toho pouštět překotně. Dva, dvě témata si podle mě zaslouží zvláštní pozornost. Za prvé, žádný členský stát nemůže být k něčemu nucen. Jedná se o národní zájem a já v tomto kontextu vítám slova francouzského kolegy Alana Lamasura, že totiž u tohoto návrhu se musí uplatnit jednomyslnost. Nikoho nemůžeme nutit k něčemu, kde bude ten stát přesvědčen, že jednáme proti jeho národnímu zájmu. Nebo když hovoříme o tom, že se některé členské státy domnívají, že tím se sníží jejich eh, daňový základ. A zatím to hlavně poukazuje na to, že se vyhodnocení eh, těchto námětů netěší velké důvěře. Já vám dám příklad své mateřské země, tam, když hovoříme o 7,5 miliardách daň podnikové daně. 50% těchto příjmů proudí z eh, asi devíti velkých eh, firm a ono to slouží Irsku a díky tomu funguje irský stát, ale dvě třetiny těchto daňových poplatníků by mohly utrpět z pohledu toho, že sídlí v Irsku, že Irsko se těší jejich přítomnosti. No a takto se to může projevit i v jiných malých členských státech vysoce průmyslově orientovaných. Já jsem si vás bedlivě poslechal, paní Beres v naší zemi eh, v 60. 70. letech žádná průmyslová revoluce neproběhla a my už jsme se odklonili od eh, té továrenské mentality a to se musí rovněž brát v potaz. A druhá záležitost, kterou chci zdůraznit, musíme to propracovat opravdu důkladně, abychom vzali v potaz i e, názory těch států, které se zde velice jasně vyjádřily. Nemůžeme je převálcovat nějakým většinovým přístupem a ignorovat je. Máme signifikantní minoritní názory a musíme zajistit, že i ty budou brany v potaz a že veliké členské státy si nemohou diktovat či agresivním způsobem, nějakým způsobem zatlačit do kouta menší členské státy. A pak třetí věc. E, ten propočet daně nebude založen na e, principu zisku, nýbrž na principu obratu. To je velice zajímavá myšlenka. To by naopak mohlo pomoci těm největším nadnárodním společnostem, které jsou velice eh, snadno, mohou si střebat eh, případné stá, eh, ztráty na úkor menších firm, i když se to vnímá jako zcela základní daň v jednom odvětví, které si přivlastňuje USA a Často se to vnímá jako antikonkurenční politika vůči USA. Tam ještě máme, jinými slovy, dlouhou cestu, kterou musíme ujít a musíme si navzájem naslouchat. Děkuji, Helene. Paní Poulsen z Dánska, pokud se nepletu. Mange tak. Er øh, Mikrofon. Dánsko je srovnatelné s Irskem. Je to malá e, proexportně zaměřená země a my bychom přišli o <clears throat> značnou část našich příjmů, kdybychom přijali toto opatření, ale i tak si myslíme, že je možné ty výpadky v příjmech kompenzovat. <clears throat> Podle nás je potřeba to podpořit protože víme, že eh, ty důvody pro to jsou eh, oprávněné a správné. Víme také, že náš postoj se odráží v eh, dopise danské vlády, který říká, že v těchto záležitostech je potřeba respektovat princip svrchovanosti. Co to ale znamená prakticky? Víme, že subsidiarita je velmi často formalita a že skutečně u kapitálu a u těch velkých nadnárodních společností nějakou zvláštní pravomoc nemáme nebo nemůžeme eh, rozkazovat nebo zakazovat ty velké kapitálové toky, ke kterým eh, dochází. Ale je tady potřeba určitá míra solidarity pro to, aby vznikl model, který bude pro všechny spravedlivý. To, k čemu dochází dnes, jsou daňové podvody, vyhýbání se placení daní a s tím je potřeba něco udělat. Měli bychom zvážit všechny návrhy, které by šly k tomu, aby tento problém eh, se odstranil. A samozřejmě, že ten návrh komise je možné dále eh, vylepšit nebo eh, přijít s jinými opatřeními. A nejde jenom o vyhýbání se placení daní, jde eh, tak o celou řadu daních, daňových podvodů, na které bychom se také měli zaměřit. A potom je tady ještě to čtvrté kritérium, které my také chceme podpořit. Dánsko má Mm, vysoké zdanění a toto by pro nás mohlo znamenat eh, zhoršení naší situace, ale jsme připraveni na tom eh, s ostatními eh, pracovat s určité námitky, které tady zazněly od jiných řečníků a které se týkaly například těch odpočtů na vědu a výzkum. A co se týče toho daňového základu samotného, tak eh, v tom souhlasíme s Jirskem. Myslím si, že tady ještě hodně dlouhá cesta, kterou budeme muset ujít při projednávání tohoto návrhu. A za svou stranu mohu eh, říci, že jsme připraveni spolupracovat eh, na tom, abychom měli systém, který bude fungovat pro všechny. Pan Balaura za Řecko má slovo. V κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedo. My jsme pro to, abychom měli společný soubor pravidel pro výpočet eh, <clears throat> konsolidovaného základu daně pro podniky. A zejména v Řecku dochází k hodně daňovým únikům. Máme řadu různých seznamů, včetně takzvaného seznamu Lagardové, ale někdo je nazývá i jinak. Kolují tady tyto seznamy, kde jsou uvedeny ty osoby, které se vyhýbají placení daní. Poslouchal jsem ostatní řečníky a zaujala mě jedna věc. A sice to, že nadnárodní společnosti platí kolikrát třetinu toho, co třeba platí nějaký malý obchod nebo nějaká menší firma, třeba zemědělský podnik, Nemyslím si, že můžeme měnit eh, těch 750 milionů při výpočtu společného základu daně. Bychom mohli podpořit snížení těch eh, dodatečných odpočtů na vědu a výzkum, protože chceme podpořit inovace. A myslíme si, že je to možné udělat bez toho, aby to mělo negativní dopad na daňové příjmy. A myslím si, že je možné také říci, že to bude mít pozitivní dopad, protože to povede ke snížení zadlužení podniků a tím pádem se sníží to riziko příliš vysokého zadlužení. A teď k těm dalším opatřením v digitální oblasti. Této si musíme uvědomit, že tady funguje širší rámec. Ale já bych chtěl říct něco, co už, eh, myslím, bylo řečeno mnohokrát, eh, co je eh, šokující. Firmy jako Google a Apple nezaplatili v posledních třech letech 5 miliard euro v Evropské unii. Dokázali se vyhnout zaplacení této obrovské částky, což je vlastně obrovská černá díra v daních. A s tím musíme něco udělat, jestli Evropská unie se chce pohnout ku předu. Uh, Děkuji také za to, že jste držel řečnickou dobu a teď za Evropský parlament paní Regner z Rakouska, která je také stínovou zpravodajkou ve výboru Jury, který už eh, schválil stanovisko k této zprávě. Děkuji. českému kolegovi bych řekl, že eh, to snížení z těch 35 na 25 z 90. let na tu míru dnes, to je, myslím, známka, že je nejvyšší čas eh, jednat. A teď budu mluvit eh, německy, takže pokud potřebujete, tak si nasaďte sluchátka. Já Eh, jsem členkou výboru pro právní záležitosti, byla jsem autorkou stanoviska pro tuto směrnici a my už jsme o tom hlasovali. Takže eh, si dovolím jenom eh, zmínit několik hlavních bodů, které vedly k tomu, že poslanci se dohodli na, tom, na tomto stanovisku, což je pozitivní. Například většina hlasovala proto, že se musí jednat o balíček různých návrhů. A jeden prvek je tady velmi důležitý, a sice je to definice digitálního podniku, protože víme, že podniky teď mají možnost nabízet své služby přes hranice prostřednictvím internetu Tady jsme se chtěli držet eh, těch kritérií PEPS OECD. To je velmi důležitá věc, eh, která by se měla eh, objevit nebo měla být obsažena v tom konečném výsledku. A potom velmi důležitá věc, a to také bylo schváleno velkou většinou, to je těch 40, nebo 40 milionů, která vymezuje rozsah působnosti Tady se teď držíme eh, toho označení těch velkých podniků, mají si to tedy být ty, které přesahují těch 40 milionů. A potom bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc, což jsou výjimky nebo odpočty pro vědu a výzkum. Nemá to být ani tak daňové zvýhodnění, jak to bylo původně v návrhu komise, ale musí to být eh, eh, příspěvek do eh, veřejné eh, projekty ve veřejném sektoru. Tolik tedy ty hlavní body, eh, které byly schváleny na výboru pro právní záležitosti a myslím, že se to také odráží v této debatě. Děkuji vám. Dalším řečníkem je zástupce italského parlamentu Gualieri. Děkuji. Já bych chtěl říci, že my jsme pro a podporujeme to, abychom eh, projednali obsah eh, této zprávy, protože velmi často používáme velmi zastaralé nástroje. A nejsme připraveni na ty výzvy eh, moderní digitalizované ekonomiky. Jak víme, Tady můžete ty zisky vykázat na různých místech prostřednictvím velmi sofistikovaných účetních technik. Můžete používat velmi agresivní daňové plánování a můžete účtovat různé poplatky za používání duševního vlastnictví, které se velmi vágně definované. Takže my potřebujeme reformu toho daňového systému v EU, tak aby ten systém nebyl tak roztříštěný a byl konzistentnější. V tomto kontextu chci podpořit oba předložené návrhy. Evropská spolupráce v této oblasti, ať už v EU nebo v eurozóně, byla zatím velmi nedostatečná. Velmi často to naráží na neústupnost a kritiku eh, některých českých států, ale musím říci, že ty protiargumenty nejsou vždy velmi přesvědčivé. Za prvé bychom měli trvat na tom a dát jasně najevo, že společný eh, daňový základ neznamená, že budou muset členské státy zavést minimální daňové sazby. Stejně tak to neznamená, že by eh, jim to bránilo v daňové konkurenci tím, že budou nabízet nižší daňové sazby. Je ale potřeba eh, zamezit těm velkým nadnárodním firmám, aby využívali mezery, které existují. CCTV je také možné rozdělit mezi členské státy, kde ta firma působí podle velikosti toho jejího podnikání v dané zemi a tou daňovou sazbou. Myslím, že mnozí také podporují ten, tuto myšlenku, že se tím eh, snižují náklady na dosažení eh, shody s legislativou. A potřeba říci, že tento společný daňový základ eh, eh, povede ke zvýšení daňové konkurence spíše než k její redukci. Protože pok, v okamžiku, kdy budeme mít harmonizovaný daňový základ, tak tady bude tlak na snížení daní. Myslím, že to také potvrzují poznatky, které máme. A já bych chtěl velmi silně podpořit myšlenku velmi přísné hodnocení dopadu předtím, než e, se něco podobného přijme. To si myslím, že by mělo být v budoucnosti více posíleno. Další řečníkem, dalším řečníkem pan Busuto z Malty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit eh, k svým kolegům z Kypru a z Irska, kteří tak eh, výmluvně popsali svoji opozici k těmto návrhům. Podobně jako oni, já si myslím, že tím je porušován princip subsidiarity. Tady jde o daňové kompetence, ty jsou kompetencích členských států. A pokud by tyto návrhy byly přijaty, tak by to znamenalo jejich porušení. Ale to je ještě důležitější, je to, že tyto návrhy by mohly mít velmi škodlivý eh, dopad na ekonomiku některých zemí. A to by potom mohlo mít zase další dopady na daňové příjmy, ale samozřejmě také na zaměstnanost. A nemůžeme tedy eh, si odmyslet, že tyto věci existují. To jsou velmi zásadní věci, se kterými by se potýkala řada zemí v případě přijetí těchto návrhů. A já tedy navrhuji, že bychom ty výhrady měli brát eh, seriózně. Dá se, že to je také návrh na vytvoření jakéhosi fondu pro kompenzaci v případě eh, těch, kteří by byli velmi negativně postiženi, ale otázkou je, proč vlastně tu škodu vytvářet, když eh, potom navrhujete, že tu škodu nahradíte. Já jsem ze země, pane předsedo, která je velmi proevropská, ale dokonce i u nás někteří lidé nechápou, proč tyto návrhy teď přicházejí. A proč se do toho Evropská unie pouští? Zůstá tady pocit, že Evropská unie nedělá dostatek v těch oblastech, kde by měla dělat mnohem více, ale zasahuje do oblastí, kam by se měšovat neměla. A to vede samozřejmě k určitému pocitu namířenému proti EU, který, jak všichni víme, už vedl k některým negativním dopadům v některých zemí. Vedlo to ke vzniku velmi populistických a euroskeptických stran EU. Takže eh, bych byl velmi opatrný s těmito návrhy Staví se proti něm velmi jasně několik členských států a tu opozici bychom měli brát velmi vážně. Děkuji vám a teď zase zástupce Evropského parlamentu. Karty, který je stínový zpravodaj za GUE. Děkuji, já nechci opakovat, co tady řekli už někteří přede mnou, ale chtěl bych jenom nastínit ten politický kontext. Já jsem velmi silně proto, aby moje země měla mnohem modřitelnější průmyslovou strategii, která není založená pouze na daňových výhodách pro nadnárodní firmy, a pro přelákání zahraničních investic, protože pro malou zemi, jako je Irsko, to vždycky svou roli bude hrát. Bylo by dobře, kdyby vláda měla udržitelnou eh, průmyslovou a ekonomickou strategii, protože Eh, v celém ekonomickém sektoru se objevují argumenty, že eh, eh, jirská ekonomika je příliš jednostranně zaměřená, že tyto návrhy by mohly vést k, k redukci daňové, daňových příjmů a negativní dopadu na rozpočet. Ale teď bych chtěl také říci, že v podstatě dochází k velkým přenosům kompetencí na komisi s tím příslibem, že Eh, dojde eh, k tomu, že ty nadnárodní firmy budou lépe zdaněny. Ale nemyslím, že ty cíle jsou tak eh, snadné. Musí dojít k konci přesunu zisků mezi pobočkami nadnárodních společností a to musí fungovat v globálním měřítku. A myslím, že je potřeba také splnit očekávání, které tyto návrhy přinášejí. Myslím si, že přístup pouze v rámci EU by eh, jenom zhoršil situaci, protože by došlo k velkému přesunu zisků mimo EU. Ten eh, návrh se týká pouze těch, kteří tady mají eh, stále sídlo a bránilo by se přesunům mimo, zisku při, mimo eh, Evropskou unii. Možná, že by se to ustanovení mělo stáhnout na všechny zahraniční příjmy. Povinnost eh, daňového plátce by, tak jak to navrhuje komisie, by se ty velké firmy mohly snadno vyhnout. Já vím, že pan eh, zpravodaj to částečně řeší u toho CCTB, ale já si myslím, že by to nemuselo být úplně eh, propustné. A dále je důležité upozornit na to, že jedna budoucí studie jež ukazuje, že dochází k poklesu daňového základu firm v Evropské unii a že to nemá žádný pozitivní dopad A potom mám stejné výhrady jako eh, další řečníci, kteří eh, hovořili o tom, o směrnici o boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům a v souvislosti s tímto návrhem. Myslím si, že všichni bychom měli ale eh, něco v této oblasti dělat, protože to po nás požadují evropští občané. Děkuji. Další řečník je pan Pereira z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, eh, nejdříve eh, rád představil stanovisko portugalského parlamentu. My jsme zpracovali zprávu, kterou schválila jak rozpočtový výbor, jehož jsem místo předsedou, tak výbor pro evropské záležitosti. Ta zpráva se staví obecně příznivě eh, k eh, společnému konsolidovanému základu daně z eh, příjmu právnických osob, protože to respektuje princip subsidiarity z toho jednoduchého důvodu, že ten cíl nemohl být dosažen decentralizovaně. Nemohli bychom dosáhnout toho cíle jedna země po druhé. A sice, že bychom si řekli, no tak uděláme eh, společná pravidla pro výpočet daňového základu. Také je zde eh, určitý eh, základ k proporcionalitě, protože ta, nebo přiměřenosti, protože ta opatření jsou přiměřená vzhledem k cíli dosahovanému. Myslíme si, eh, že eh, se můžeme bavit o určitých věcech. Eh, ten práh těch 750 milionů je příliš vysoký. Mělo by to být asi o něco nižšího. Jenom čas na to, abych to podrobněji rozvedl, ale rád bych zareagoval na to, co řekli kolegové. Je jasné, že pro některé země, ne malé země, Jirsko tady hovořilo, jako by malé země měly eh, eh, stejné eh, stanovisko a my jsme obě malé země, ale máme jiný, jiné stanovisko. Takže já si myslím, že je třeba naslouchat bedlivě všem argumentům. Nicméně musíme se zamyslet nad myšlenkou Johna eh, Rawls, eh, že prostě musíme eh, o tomto debatovat za tím závěrem, závojem nevědomosti. Musíme si to dobře propočítat. Musíme si o tom popovídat, že jestli je to spravedlivé a jak mohou některé země používat strategie agresivního fiskálního plánování a jak ty e, firmy to využívají. Musíme si o tom popovídat ještě předtím, než e, budeme znát e, posouzení fiskálních dopadů. Po této debatě, kdy se doufejme posuneme k schodě na některých zásadách, tak musíme posoudit, kolik která země získá a ztratí a který sektor a proč. Například. Používám tady příklad Irska protože je to snažší, ale eh, je, je to kvůli eh, pravidlům eh, k daňovému základu nebo k daňové, kvůli daňové sazbě. Irsko má nízkou daňovou sazbu a samozřejmě má z toho prospěch. Nejsem si úplně jistý, proč by tedy mělo Irsko najednou přijít o 50% základu. Nevíme, hm, kolik kdo ztratí a získá a proč. Až to budeme vědět, tak si myslím, eh, že ten kompenzační fond pana Lamasura se eh, zdá jako něco nezbytného. Protože samozřejmě země, které eh, o něco přijdou, a to je třeba rozhodnout jednomyslně, budou muset být nějak kompenzovány. A tento fond by mohl pomoci. Děkuji. Ještě než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak eh, bych eh, řekl, že to bude poslední řečník eh, z národních parlamentů. Potom budeme mít ještě dva řečníky z Evropského parlamentu. Akorát se vejdeme na čas. Pokud bude ještě jeden, dva, tak se vejdeme, ale akorát vyčerpáme ten seznam. Takže máme přece tři lidi. Ještě poslední z Národního parlamentu je pan Krajer z Rakouska. Děkuji, pane předsedo. Aniž bych zacházel do eh, podrobností eh, ohledně eh, přezraničních strát a dalších témat, o kterých hovořil Paul Tank, tak bych chtěl mm, promluvit ve prospěch minimálních sazeb nebo daňových koridorů. Myslím si, že by to, to mělo jít ruku v ruce s CCTB, protože jinak ta kanibalizace bude probíhat i nadále. A já si myslím, že ten to daňový eh, závod musíme zastavit, protože jenom velmi velké firmy a velmi eh, bohatí eh, lidé z tohoto mají prospěch. Školy, důchody a nemocnice nebudou prostě levnější, protože malá část naší společnosti nezaplatí svůj spravedlivý podíl. A to bychom se měli držet. Zejména ti, kteří pracují, eh, tedy eh, těm, se, kterým se daří velmi dobře, by měli eh, držet, by, by měli tedy mm, platit svůj spravedlivý podíl. Takže CCCTB ano, ale pouze s minimálními daňovými sazbami nebo daňovými koridory. Takže je třeba, aby tady pořád samozřejmě byla možnost pro země, které se snaží dohánět eh, v hospodářském rozvoji ty ostatní, aby měly nižší eh, sazby, ne země jako Rakousko nebo Německo. Potom tady máme eh, úroveň na úroveň společenství, národní úroveň, regionální úroveň, úroveň obcí a vzhledem k politice, kterou chcete implementovat, tak eh, není otázkou, kdo eh, by to implementoval dnes, ale eh, na jaké úrovni to bude nejefektivnější. Pokud se bavíme o zdanění firm, které pracují ve třech, sedmi, deseti nebo 28 evropských zemí, tak myslím si, že to, jak je zdaníme, by samozřejmě měl, ta politika by měla být implementována na evropské úrovni, protože oni pracují na evropské úrovni alespoň ve velkých částech Evropy. A pokud budete eh, sledovat nebo se držet principu subsidiarity, tak musíte říct ano. Musíme danit velké korporace, které fungují eh, v řadě evropských zemí na evropské úrovni. Děkuji vám. A teď ještě je tady pan Sand z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Je eh, škoda, že opatření Eh, která jdou proti daňovému plánování, eh, byla eh, vlastně vyřazena z národní úrovně. Tam jde o to omez, omezit tu daňovou konkurenci. Já si myslím, že tady to děláme všechno obráceně. Daňová konkurence je legitimní politický nástroj. Malé země a, nebo ostrovy nebo nějaké zásadně znevýhodněné Eh, trhy vzdálené od ostatních trhů eh, jej potřebují. I teď eh, pakt stability a růstu omezuje omezuje konkurenci země, které už osekaly daně na holé minimum, musí hledat jiné zdroje. Tím, že se vytvoří společný daňový základ a potom se posuneme eh, k minimální daňovým sazbám, je neospravedlnitelné. I eh, ve Spojených státech nic takového nemají. Teď vzhledem k fiskálnímu kompaktu a k dalším eh, podmínkám pro EMU, členské státy jsou omezené rozpočtově víc než státy v USA. Členské státy toho můžou udělat mnohem více. Hlavní princip musí být eh, transparentnost. Eh, americká FATKA eh, se ukázala jako, se ukázala jako efektivní rámec pro výměnu informací mezi americkou daňovou administrativou a zahraničím o hledně tedy v příjmu amerických občanů. Já nechápu, proč národní úřady nejsou, nejdou dát a nezveřejňují eh, pravidelně eh, seznam eh, lidí, kteří spadají do této jurisdikce a ty daně, které by nedávno zaplatili. To by mělo ukazovat na skutečné výsledky. A to může být srovnáno s dalšími daty. Pokud toto bude nezbytné. Zkusme eh, vylepšit, eh, vylepšit systém eh, daně DPH. Ehm, nakonec stát může vždycky zavést nějakou vyrovnávací daně nebo obratovou daň, aby zkompenzoval to, že nejsou odváděny řádné zisky jinde. Jinými eh, slovy, eh, ty eh, nástroje na národní úrovni nejsou vůbec vy, vyčerpány. zejména cíle daňové harmonizace nejsou ideální. Čili je třeba vymáhat transparentnost na úrovni EU i na úrovni OECD. Děkuji. Teď Pervánš Perez z Francie, prosím. Juh. Euh, Slyšeli jsme tady řadu vystoupení. Musím říci, že ten tón diskuse mě trochu překvapuje. Jako kdyby tady šlo nějaký návrh, který by měl být špatně připravený nebo uspěchaný, na kterém je potřeba ještě tolik pracovat. A musím říci, že už od začátku našeho volebního období vím, že naši voliči, ať už mluvíme o evropských nebo voličích našich eh, členských států, se zajímají o daňové úniky a daňové podvody a vím, že eh, to hýbe veřejnosti a přitom eh, celá ta problematika je hodně zablokovaná, hlavně na radě. Přitom víme, že CCTB vlastně odpovídá těm jejich očekáváním. Já nechci používat Eh, velká slova, jak, která tady zazněly, jako že musíme bojovat proti schudnutí našich zemí, ale víme, že české státy mají problém financovat veřejné služby, eh, vyrovnávat nerovnosti ve společnosti a tak dále, protože podniky eh, vytvořily nový způsob produkce. A trochu mě překvapuje, že se někteří k tomu staví, jako by to byla úplně nová věc. Je už to několikanásobný návrh, který od komise přišel už před dlouhou e, domu. Paní Prima Holo vedla pracovní skupinu, která identifikovala ty opatření v oblasti zdanění, které by mohly vést ke zlepšení. A s tím, že e, vzniká e, nucená a ne vždy úplně rovná konkurence mezi členskými státy v této oblasti, takže mi úplně není jasné, kam tato diskuze eh, teď směřuje. A je možné, že za několik dnů někteří z nás eh, bude v Talinu na konferenci věnované článku 13, protože to je konference, které uspořádalo předsednictví právě sílem zlepšit eh, nebo zefektivnit výběru daní. Já si myslím, že bychom měli Eh, se každý zamyslet nad tím, jak tomuto výsledku, na kterém se asi shodneme, eh, dospět. A chtěla bych také říct jednu obavu, kterou mám. Jde o to, že minimálně mohu hovořit o zkušenostech z mé vlastní země, ale určitě to asi platí i pro jiné země. Já sledují vývoj u nás doma velmi vážně a ty návrhy prezidenta Macrona, ten to také jasně řekl, že zdanění společností by mělo vyplývat z francouzsko-německého návrhu a že to potom musí platit na celém vnitřním trhu. Ale my přece víme, že by bylo lepší pro všechny, kdyby eh, to byl návrh, který vznikne na základě návrhu komise a eh, kde budou moci všichni sedět u jednacího stolu a tím se vlastně vracím k tomu, co říkali zpravodajové, že eh, jde také o to, jak vyřešit eh, ten způsob, jakým jsou zdaněny ty velké digitální firmy. Já vím, že všichni mají plná ústa svrchovanosti, ale já si myslím, že v některých případech je dobře tu naši svrchovanost bránit na evropské úrovni a dát, vytvořit ten prostor, aby členské státy měly lepší nástroje, jak vybírat daně. Děkuji. Ještě než dám slovo zpravodajům, tak eh, bych si dovolil jednu eh, krátkou osobní poznámku. Proč hovoříme o tomto tématu? Ten důvod je jasný. Někteří z nás a mnoho ekonomů jsou toho názoru, že některé státy využívají své daňové systémy ne ani proto, aby eh, přilákali investice, ale aby získali peníze, které by upřímně řečeno měly být v rozpočtu jiných zemí. A to asi není věc, kterou bychom chtěli podpořit. A rozhodně to není eh, žádný eh, pokus, jak eh, harmonizovat daňové systémy nebo jak skončit tu daňovou konkurenci. myslím, že všichni, kdo se na ten návrh podívali, si to musí být vědomi. Je to velmi dobrý návrh, protože strategicky vzato je to šance přejít na modernější daňový systém, který usnadní výběr daní pro právnické osoby, to bude také znamenat výrazné úspory, protože bude moci zjednodušit svá daňová přiznání a veřejnost také bude moci být chráněna dopady. případ případě, před dopady, eh, v případě, že některé státy budou mít výpadky daných příjmů a také by to mělo znamenat eh, férovou hospodářskou soutěž, protože ta hospodářská soutěž je podkopávána neférovým daňovým eh, systémem. Jak říkal kolega z Portugalska, nemělo by to být také vnímáno jako debata mezi malými a velkými státy. Myslím, měla by to být debata o tom, kdo na tom vydělá a kdo eh, na tom ztratí na tom eh, novém systému. A samozřejmě důležité, aby všichni eh, se té debaty mohli zúčastnit a vyjádřit svůj názor, ať už to jsou hlasy těch malých, těch velkých, nebo těch, kteří si myslí, že z toho budou mít prospěch, nebo kteří si myslí něco opačného a proto bylo velmi správné tuto debatu mít, eh, přestože jsme na ní neměli tolik času, ale myslím si, eh, že nám to pomohlo minimálně chápat názory odlišné od těch našich a eh, může nám to pomoci budovat mosty a hledat společné řešení, které bude prospěšné pro Evropskou unii jako celek. Ale tím chci skončit a chtěl bych vrátit slovo oběma zpravodajům, kteří mohou mít oba až pět minut. Pole. And, uh, thank you for... Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž všem za jejich přispění do diskuse, velice cené a určitě nás obohatí, zejména to hledisko parlamentu českých států. Nejde o to, aby unijní zákony vznikaly eh, na ostrově a eh, rozhodně já mám radost z toho pozvání na, do Irska. Nejde o rozdíly mezi velikými a malými zeměmi. Možná tady jde o ten ostrovní pohled na věc a kontinentální, protože nevím, zda žertuji, když hovořím o tom, že je zde nápad na eh, jak se liší Kypr a Irsko od ostatních. Ale musím říci, že i v Nizozemsku se objevují obavy, ale postupně se ten přístup mění. Důvodem je skutečnost, že Nizozemsko má poměrně eh, takový, takové zvláštní postavení. My jsme eh, malá země, ale eh, veliká konkurence, co se týká daňových úniků či těch zvláštních daňových ujednání. Tam rozhodně Irsku konkurujeme. Takže když se podíváme na zahraniční e, přímé investice, tak Lucembursko a Nizozemsko mají více těchto investicí u sebe než USA. A když se podíváte na Irsko, tak e, i Irsko předčí Francii a Německo z pohledu investic. Ale co nám to říká? Tady nám to jasně svědčí o dáňovém plánování. To jsou statistiky a to jsou podklady, které někam putují. To není skutečná tvorba pracovních míst, to nejsou skutečné hmotné investice a já chápu, že právě to vám dělá vrázky a my rovněž máme přesně tento záměr prostřednictvím CCCTB vytvořit rovnější podmínky a zbavit se těch papírových konstruktů. A pak budou ještě členské státy mít celou spoustu příležitostí vytvořit si vlastní politiku, jak prosazovat přímé investice a vytvářet pracovní místa. Právě CCCTB vám skýtá pole k tomu, jak například se zapojit do rovného zacházení s právnickými osobami a zároveň jak zacházet s těmi odpisy na výzkum a vývoj a tak dále. Úloha OECD. Ano, má tam svou úlohu OECD, ale ona se snižuje. Tady už jsme vlastně narazili na určitou mes. E, podívejte se na to. Přece nejdříve šlo o zdaňování digitální ekonomiky. A tam byl ten první akční bod, nevedl k ničemu, bylo to odloženo na pět let, najednou tam vznikla ta task force. A proč? Protože se američané a evropané nejsou schopni zhodnout. Americké firmy jako Facebook a Google, tam by si USA přálo si to udělat po svém. A tady ale Evropa rovněž chce se do toho zapojit a zapojí se do toho tak, že povede vlastním příkladem, že si vytvoří evropský systém pro počtu daní a ta soutěživost bude skutečná, bude soutěživá eh, ta skutečná aktivita. V tom mohou členské státy se snažit eh, mezi sebou soutěžit, nikoli v tom, kde papírově si ta která firma zvolí sídlo. A pak ještě, když hovoříme o těch účetních standardech, tam já se domnívám, že CCCTB na situaci nic nemění v ohledu účetnictví, ale beru na vědomý argument, že právě účetní standardy by měly být v hledáčku autorů právě těchto standardů. Rozhodně se jedná o záležitost, kterou se budeme dříve nebo později muset zajímat a David, myslím, že zde zmínil o těch prazích Nyní se to týká opravdu maličkých firm. Eh, jakmile by se to mělo týkat větších firm, tam já bych odpověděl ano, tam bychom měli snižovat prahové hodnoty a více se zaměřit na mezinárodní korporace. Pak daňový základ, tam i Ellen významně přispěla. Souhlasím s těmi, kteří hovoří, že vyhodnocení ještě nebylo dokončeno. Důvodem je, že je velice obtížné, aby Brusel měl přehled o dopadech jak pro firmy, tak pro státy. Tam se musí navodit opravdu úzká spolupráce mezi Evropskou komisí a daňovými úřady, případně ministerství jednotlivých českých států, abychom u, ta, u toho daňového základu a případného dopadu u různých zemích dokázali získat skutečnější obraz. Já vím, že je to těžké, každé ministerstvo financí, každého členského státu tam musí zapracovat, ale tam je třeba spolupracovat úžej. Pane předsedo, nemám prostor k tomu, abych se mohl zabývat všemi argumenty, ale Kdokoliv by se rád se mnou spojil, tak jsem ochoten zajít do dalších podrobností. Děkuji za to, co se zde odehrálo. Děkuji, děkuji za tu nabídku. Určitě někteří z vás ji využijí. Alan? Merci, monsieur président. Merci. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům, kteří vystoupili v diskuzi. My jsme si to pečlivě poznamenali a budeme se to snažit eh, zohlednit, jak někteří z vás, a Pavel Pol to teď připomínal, co nám dnes chybí a co potřebujeme, je skutečně důkladná eh, studie dopadu na jednotlivé podniky, na jednotlivé země, abychom věděli, co by tato reforma sebou přinesla. Zatím pracujeme pouze s studiemi dopadu, které byly učiněny v roce 1911 a od té doby se minimálně tato část ekonomiky výrazně proměnila. Eh, hodně tady zazněl termín subsidiarita, ale subsidiarita neznamená, že bychom systematicky měli tyto problémy řešit na té nejnižší možné úrovni. To přece není nejefektivnější. Jaká je nejvhodnější úroveň řešení eh, v situaci, kdy musíme vyjednávat s těmi velkými světovými nadnárodními firmami? Chcete jednat jako rovný s rovným s eh, nadnárodní společností, jejíž obrat je dvou, trojnásobný nebo desetinásobný než eh, rozpočet eh, eh, členského státu. A proto by bylo mnohem lepší to řešit jako celek a zaujmout společný přístup ke zdanění těchto velkých obrů ekonomických. Já jsem poslouchal všechny velmi peče, zejména našeho kolegu O'Donnella z Irska, který eh, říkal, že je škoda, že jsme v Irsku nebyli na návštěvě a já to velmi rád přijímám to, pokud nás skutečně pozvete, protože bych rád Irsko navštívil. A když eh, náš kolega říká, že ten irský systém je naprosto eh, transparentní, tak si myslím, že tady je pořád možné něco zlepšovat, protože když komise říká, že Irsko mělo eh, aplikovat toto, tyto daně nebo tento daňový postup v případě firmy Apple, tak se Irsko obrátilo na soudní dvůr. Já pamatuju, že Tim Cook tak říkal při veřejném slyšení v Senátu Spojených států, že Apple je vzorový daňový poplatník, protože platí americké daně eh, ze zisku, které dělá ve Spojených státech a co se týče zisku, které eh, má 60% eh, ze zbytku světa, tak tam mají dohodu se <laughs> irskou lucemskou vládou, což jim prakticky umožňuje ty daně neplatit. A myslím, že už to by nás mělo vést k tomu, abychom se zamysleli nad reformou. Víme, že i v Irsku samotném došlo eh, ke zrušení toho, čemu se říká Double Irish. Pan eh, Fiedler měl řadu výhrad eh, k tomu návrhu a říkal, že to je výmysl Německa a Francie, které to chtějí využít ke prospěchu svých podniků ale já si myslím, že naším eh, prvním nebo hlavním záměrem není vůbec to, ale je to zejména vyřešit tu otázku těch velkých, velmi často amerických nadnárodních firm, které eh, využívají mezery, které tady jsou eh, v Evropské unii. Chci přeměnout Facebook. Facebook má 30 milionů členů ve Francii a neplatí tady ani jedno euro daní. Já myslím, že i v České republice má třeba 3 miliony eh, uživatelů a neplatí tady žádné daně. Je to tak skutečně správné? To je přesně ta otázka, kterou bychom chtěli řešit prostřednictvím našich návrhů. Samozřejmě, že tady budou země, které Eh, bezprostředně po zavření té reformy o peníze eh, přijdou, protože se bude jiným způsobem vypočítávat ten daňový základ. Jiné státy ale na tom zase získají, proto jsme přišli s tím návrhem na vytvoření kompenzačního fondu. A já vím, že někteří řečníci eh, vyjádřili zájem o to, jak by to mohlo fungovat a samozřejmě by se to muselo mnohem více upřesnit. Myslím také, že hmm, to je věc, která by byla přechodná, protože je potřeba sledovat, co by se dělo. Někteří z vás, ale také ekonomové, kteří se tím zabývají, seriózně říkají, že když se někdy sníží daně, tak to může zvýšit eh, bohatství daňových eh, poplatníků, protože ta míra zdanění, když klesne, tak to znamená, že eh, to zvyšuje daňové příjmy, protože um, někteří jsou více ochotně platit a musíme tedy proskoumat eh, v nějakém eh, horizontu 3 nebo 5 let, jaké dopady by to mohlo být. A ještě poslední věc, to je to eh, ten systém zvážení těch kritérií. Samozřejmě, že jsme připraveni naslouchat názorům ostatních. My bychom chtěli zakázat ty skránkové společnosti. A proto jsme řekli, že to rozdělení těch eh, fiskálních, eh, váhy těch fiskálních kritérií se musí odvět od několika kritérií, jako jsou aktivita, obrat a také počet zaměstnanců. A samozřejmě by k tomu mohly být připojeny ty eh, ta data osobní, která se sbírají a zpracovávají na tom určitém území. Samozřejmě těch kritérií může být mnohem více, mohou se také změnit. Je možné Eh, zvážit všechny pozměňovací návrhy tak, aby se zohlednil typ, určitý typ aktivity nebo eh, situace dané země. Děkuji vám všem za všechny vaše příspěvky. My budeme eh, dále to velmi sledovat, můžeme být dále v kontaktu a hm, případně také můžeme některé z vás naštívit, pokud nás rádi uvidíte. Děkuji, Alane. Rád bych to ukončil několika údaji. Od Apple, Google. A nebojte se, já se nebudu zmiňovat ani o Apple, ani o Google, ani o Starbucksu a tak dále. Takže jenom to, že eh, pozněcí návrhy už byly předloženy 6 listopadu, pak na Ekonu se bude hlasovat 4. prosince a na plenárním zasedání to bude v lednu. Děkuji vám za eh, perfektní disciplínu, která rovněž přispěla k úspěchu eh, tohoto zasedání. Chápu, že téma je velice složité, mnohostrané, ale doufám, že k němu budeme přistupovat s otevřenou myslí a že díky tomu se propracujeme k řešení, které uspokojí všechny. Další zasedání bude pondělí 16. října ve tři odpoledne a ještě přem všej hezký bruselský večer a doufám, že se znovu sejdeme, ať už u tohoto nebo u jiného tématu. Děkuji vám.